for the colleagues. Okay. Dear colleagues, we can uh, start. Vážení kolegové, můžeme začít. Bod číslo jedna je přijetí pořadu jednání. Pokud souhlasíte, tak to přijmeme. Bylo zrušeno zasedání 2.6. Potom zde máme bod 2, schválení zápisu ze schůzí. Tam máme také zprávy z misí Envy. A teď je to tedy k dispozici. Dnes budeme mít tlumočení do 21 jazyků a jako vždy v rámci aplikace e-meeting eh, si můžete stáhnout dokumenty a všechno bude streamováno. Eh, Bod číslo 3. Schválení zápisů ze schůzí konaných 23. února, 21. a 22. března. Pokud nebudou předloženy žádné námitky do konce zasedání, tak Tyto zápisy budou považovány za schválené. A teď přistoupíme k bodu, který máme na pořadu jednání jako čtvrtý. Máme zde místo předsedu komise Maroše Ševčoviče, kterého tímto vítám na zasedání výboru Envy. Jak víte, výměna názoru s místopředsedou probíhá v rámci strukturovaného dialogu mezi komisí a výborem ENVY. Budeme hovořit eh, o implementaci programu pro rok 2016 a o prioritách po roce 2016. Cílem této výměny názorů je také dovědět se něco o pokroku legislativy, pokud jde o implementaci rozhodnutí pro rok 2020. Ve světle pařížské dohody bude výbor Envy velmi pozorně sledovat eh, dodržování energetického rámce z roku 2013 eh, s cílem splnit pařížské závazky. Děkuji a dám vám slovo na vaše úvodní vystoupení. Děkuji. Děkuji vážení poslanci, dámy a pánové. Máte úplnou pravdu. Naposledy, když jsme měli tuto vyměnu názoru, tak to bylo před rokem, krátce potom, co jsme přijali Evropskou energetickou strategii. Někdo může říct, že rok není tak dlouho, především pokud jde o tvorbu politik, ale já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že od předložení návrhu na energetickou unii jsme se někam posunuli a to poměrně viditelně. Zahájili jsme implementaci této strategie, společně jsme velmi tvrdě pracovali na tom, aby konference smluvních stran v Paříži byla úspěšná. Někteří z vás se také ke mně připojili, pokud jde o energetickou unii. Také pro občany to byl velmi důležitý krok, eh, protože společný projekt energetické unie pro všechny občany a dosažení úspěchu, to je právě to, co potřebujeme, abychom mobilizovali veřejné mínění, aby nás podpořili. Proto jsme museli předložit tento projekt v našich členských státech, vést pozitivní kampaně a ukázat, proč přechod k nízkouhlíkové ekonomice je tak eh, nutně je tak nutný. Všechny tyto schůze, všechna tato setkání byla opravdu velmi přínosná. Setkali jsme se opravdu s velkým nadšením, a setkali jsme se s poslanci, se zástupci občanů, občanské společnosti, vědců, výzkumníků a tak dále. A Hlavní otázka nebyla, proč energetická unie, ale jak, kdy a jak daleko můžeme až s tímto projektem zajít. Takže bych rád řekl, že to byl dobrý začátek a cítili jsme, že evropská veřejnost se s tímto projektem stotožňuje. Od našeho posledního setkání došlo k dalšímu významnému pokroku, o kterém se už zmínil předseda vašeho výboru. Bylo to setkání smluvních stran v Paříži COP21, které vyústilo v pařížskou dohodu a já jsem byl velmi rád, že jménem Evropské unie se mi mohl podepsat před pár týdny v New Yorku. A rád bych řekl, že my všichni jsme velmi hrdí na to, že se zde pokořil světový rekord eh, v počtu zemí, které podepsali tuto dohodu za jeden den. Je to to, co jsme tolik potřebovali, globální mobilizace. Je to velmi důležité, protože tato dohoda nám ukazuje jasný směr a velmi jasné cíle, ke kterým chceme dospět a na kterých eh, chceme založit eh, naše akce na podporu klimatu. Já bych rád zdůraznil, že pokud je o tento projekt, tak eh, teď eh, je skutečně ten pravý čas a já bych se s vámi rád podělil o to, jakým způsobem toho můžeme co nejlépe využít, jak eh, můžeme jako Evropa směřovat k udržitelné budoucnosti. Měli bychom mít tři body takzvaného trouhelníku udržitelnosti. Měly by se navzájem podporovat. Potřebujeme silnou politiku, dále udržitelné financování a samozřejmě také vysoce kvalitní technologie. Dovolte mi, abych se chvíli zdržel u každého z těchto vrcholů trouhelníku. Nejdříve tedy politika. Vize které máme ve strategii, se teď musí promítnout eh, do legislativního rámce, který bude složený z balíčku. Víme, že jste už hovořili s mým kolegou Ariasem Kanětem, takže v tomto smyslu já mohu být poměrně stručný. Velmi důležité je zdůraznit, eh, že první věc, kterou musíme udělat ještě před létem, je dohodnout se na tom, eh, že průběh, nebo tedy formou a sdílené zodpovědnosti budou ty cíle pro snižování emisí skladníkových plynů promítnuty do národních cílů a komise musí také pomoci v tom, že vytvoří příznivé prostředí. My jsme ve velmi intenzivním kontaktu na politické i expertní úrovni s našimi členskými státy, vysvětlujeme jim svůj přístup, vysvětlujeme také ambice které budeme potřebovat v tomto procesu a také vysvětlujeme, jak velké úsilí bude muset každý členský stát vložit do tohoto společného podniku. V dopravě toho můžeme udělat opravdu mnoho, zlepšovat eh, kvalitu ovzduší a také podporovat inovace, přesunout se od využívání tradičních fosilních paliv eh, k využívání ekologicky příznivých eh, technologií a paliv, eh, nebo také začlenění technologií IKT do dopravy. Bude to ještě společně s rozhodnutím o sdílené zodpovědnosti přijato před letní přestávkou. Další věc je stavebnictví, to je velmi důležité odvětví. Přes revizi směrnice o energetické účinnosti a o energetické náročnosti budov, eh, která bude provedena ještě před letní přestávkou, by se měla změnit taková ta klasická eh, vize. Ty naše domy by měly být eh, pojímány jako jednotky, které vyprodukují více energie, než spotřebují, dokonce by mohly být schopny třeba dobíjet baterie, které budou uloženy v těchto budovách. Chceme, aby ty naše budovy byly takovou spojnicí s tím, co musíme stavět eh, s ohledem na 21. století a infrastrukturu, která by měla být eh, založena na synergiích. Eh, Dnešní Trh s elektrickou energií je úplně jiný než před pěti lety. Podíl elektrické energie vyráběné z těch obnovitelných zdrojů by se měl do roku 2030 zvýšit na 50 a proto potřebujeme eh, nový, novou podobu energetického trhu, která bude předložena v krátkosti. Za chvíli se také dostanou k dalšímu návrhu, který by nám měl poskytnout eh, rámec k tomu, abychom dosáhli tohoto cíle pro rok 2030. Druhá část tohoto trouhelníku je financování, protože vytvoření legislativního rámce to je jedna věc, ale nestačí to. A právě zde je ten druhý vrchol trouhelníku udržitelnosti, proto je velmi důležitý. Jde o to, jak zajistit dostatečné financování a udržitelné investice. Jak všichni víte, úroveň investic je pořád ještě uh, nižší než v době před krizí. Máme zde investiční potřeby ve výši 500 až 600 eh, milionů eur, které potřebujeme, miliard eur, které potřebujeme eh, pouze do energetiky a to je opravdu velká výzva, kterou řešíme. Evropské strukturální fondy a Junckerův plán, to jsou klíčové prvky k přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Vidíme zde už první výsledky. Junckerův investiční plán například má miliardy eur, které mají být vynaloženy na přechod k zelené ekonomice. 64 projektů bude podporováno v rámci tohoto projektu a bude zde více než 5 miliard investic v celé Evropské unii. Více než polovina těchto projektů, které byly zatím schváleny, jsou v oblasti energetiky, energetické účinnosti, zelených investic a energie z obnovitelných zdrojů. My se nezaměříme pouze na národní a evropskou úroveň, uznáváme také, že města mohou hrát také důležitou roli a proto pracujeme na jednotné přepážce pro Eh, města. To by měl být nástroj, který poprvé sjednotí všechny relevantní informace pro města a usnadní městům přístup k potenciálním zdrojům investice, aby mohli získat inteligentní financování. Tato platforma by měla přinést důležitou přidanou hodnotu místním orgánům a měla by jim umožnit aktivně se zapojit do vytváření udržitelných společenství všude ve světě. Když jsem diskutoval o této agendě po svých zahraničních cestách, věřím, že se to bude šířit. Čím dál více měst a společností je připraveno připojit se k naší strategii a bude to fungovat nejen v Evropě, ale i ve světě. Máme zde Eh, dohodu starostů. Cítíme, že je zde velký zájem eh, všude, na všech kontinentech. Eh, uvedu jeden příklad v Africe, což je kontinent, který jsem navštívil v souvislosti s konferencí COP21. To je kontinent, kde se zaměřujeme na budování kapacit, tak tam je velmi důležité ujistit se, abychom africkým partnerům skutečně pomáhali vytvořit kapacity, abychom s nimi pracovali na vytváření společných platform, abychom sdíleli technologie, předávali si zkušenosti a také poskytli odpovídající financování. Za to je zodpovědný komisař Mimica, který se zapojil aktivně do Africké iniciativy na podporu obnovitelné energie a budeme dále pracovat s africkými partnery na lepším přístupu k energetice, k energii. A třetí vrchol to je technologie, výzkum a inovace. Dámy a pánové, myslíme, že všichni souhlasíte s tím, že další průmyslová revoluce se právě odehrává. Vidím zde toho inovativního ducha a konkrétní výsledky. To vidíme, když navštěvujeme regiony, města. Jsem si jist, že i vy vnímáte to též. Já jsem přesvědčen, že Evropané mají všechno k tomu, co je nutno, aby mohli být součástí této průmyslové revoluce, aby mohli dále rozvíjet integrovaný výzkum, a inovativní strategie má také podporovat synergie mezi energetikou, dopravou, průmyslem a digitálními inovacemi. Jeden z klíčových cílů této strategie je podpořit evropskou konkurenceschopnost a také dát evropskému průmyslu lepší místo v celosvětovém měřítku. Ta strategie musí být zaměřena také na globální spolupráci. Evropská unie se chce předat k iniciativě, která se týká emisí já zde budu zastupovat eh, Evropskou komisi za několik týdnů, když se bude konat další setkání této platformy. Je zde celá řada iniciativ, které bych mohl zmínit, celá řada prvků, protože i nejlepší energetické technologie by byly zbytečné, kdyby o tom občané nevěděli, kdyby si je nenakupovali a nepoužívali je efektivně. Přechod eh, k nízkouhlíkové společnosti nebo řešení otázek energetické chudoby také hraje zásadní význam. My si musíme uvědomit, že mít inteligentní budovy to je jedna věc, ale zajistit, aby všichni občané měli přístup eh, k, k dobrému bydlení, které bude energeticky účinné, to je druhá věc. Ale na závěr bych řekla ještě jednu věc, která je zásadní pro Evropský parlament. Budeme potřebovat eh, dobré vedení, abychom byli schopni implementovat tuto strategii. A Evropský parlament by měl sehrát klíčovou roli v celém tomto procesu. Jeden z důvodů, proč jsem vždycky trval na tom, že je důležitý legislativní návrh, je ten, že jsme chtěli plně zapojit Evropský parlament jako spoluzákonodárce. V souvislosti se snahou o lepší legislativní práci zde budou dodržovány všechny povinnosti ohledně monitoringu. Budou zde také integrované národní klimatické energetické plány, které nám usnadní dlouhodobé plánování ve všech různých dimenzích strategie pro energetickou unii. Takže pokud dovolíte, to bude tedy z mé strany vše, protože se těším také na vaše informace o nedávném vývoji ve vašich zemích, těším se na vaše komentáře a na výměnu názorů, na vaše připomínky k těm myšlenkám, které jsem zde právě popsal. Mám velký zájem o pokračování tohoto dialogu s Evropským parlamentem. Jsem přesvědčena, že budeme mít další příležitost v době, kdy budeme prezentovat druhou etapu energetické strategie v prosinci tohoto roku. To doufám, že bude další skvělá příležitost, kdy si budeme moci vyměnit názory na tento velmi důležitý návrh. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane místo předsedo. A teď můžeme eh, zahájit eh, první kolo připomínek a otázek. Líze je první. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místo předsedo. Vy tady máme pařížskou dohodu, mluvil jste také o, tom, jak se implementuje. Tady je e, s tím spojen jeden ústřední prvek, obchod s emisemi. Ale myslím si, že bychom se také měli věnovat ostatním nástrojům e, effort sharing a ostatním e, nástrojům k tomu, abychom mohli dosáhnout cílu klimatické oblasti. My v EPP jsme trošku skeptičtí co se týče návrhu k obchodu s emisemi. E, jsou tu některé energeticky intenzivní odvětví a to vypadá tak, že o nich 10%, že, to by, že by dostali toto přiřazení 100% a tady bychom si přáli opravdu certifikáty, které nebudou spojeny s náklady, tak, aby bylo možné e, přenášet jednotlivé, ale abychom se mohli vyhnout tomu, že se bude přemístěvat výroba. E, v prvním pozičním dokumentu, který jsme předložili, jsme také předložili konkrétní návrhy, jak by měla vypadat celkově úroveň naší našich ambicí. A tady například jde o letecký provoz. Já Ehm, nemůžu vysvětlit někomu z ocelářské oblasti, že mm, oceána ehm, má zredukovat 43 emisí do roku 2030, nebo alespoň takto řádově, že by to mělo vypadat, a že v leteckém provozu hovoříme ještě pořád o 10 A proto bychom možná měli trošku tato čísla e, srovnat ehm, celkově pro letecký provoz v Evropské unii. Mimo Evropskou unii se musíme podívat, e, co z toho vzejde z agentury ICAO. A pak bych ještě chtěl e, zmínit jedno téma. To je to, co ve svém dokumentu týkající se energetické do unie máte úplně nahoře na agendě, ale eh, mnoho jste toho k tomu neřekl. A to je energetická účinnost. Eh, to znamená v energetické unii nejprve energetická účinnost na prvním místě. A já jsem byl zpravodajem tohoto výboru ehm, eh, na přepracování, přepracování této směrnice. To bylo ono Implementation Report. A bylo tady několik velice konkrétních návrhů a já bych vás poprosil, abyste je také vzal do komise, abyste je zohlednili ve vašem návrhu. Za prvé, zajímavé. Dosud energetická směrnice o energetické účinnosti eh, platila do roku 2020. Eh, dosud to tak platilo, diskutuje se o tom právem, protože eh, se má do roku 2030 rozšířit. Ale proč bychom to neměli udělat celkově také i po roce 2030? I tehdy budeme chtít mít energetickou účinnost. A pro investory by přece bylo dobré, kdyby směrnice a podstatné body z této směrnice, například článek 7, platili i za hranice roku 2030. Tak, abychom věděli, že Evropa opravdu to nebude dělat to energetickou účinnost jenom na pár let, ale na trvalo. Pak nám jde o cíl. Dosud komise spolu s radou se rozhodla cíl 27%, tak to se vyslovili. Jsou tu různé názory v parlamentu, jak vysoký by měl být tento cíl. Ale všichni si myslí, že 27% neodpovídají tématu nebo energetické účinnosti energy efficiency eh, first, protože tady máme určité procento, které znemožní investice v některých oblastech eh, a eh, tam, kde to bude nerealisticky vysoké. Proto bych vás posoudili, abyste posouzení dopadu vylepšili natolik, aby to bylo realistické a aby energetická účinnost skutečně stála na prvním místě. Děkuji vám. Thank you very much for the Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo. Jednak jsem rád, že jste tady prezentoval politiku eh, komise podle onoho trojuhelníku, jednak dobrá politika, k tomu celá oblast financování a eh, dobré technologie. Minulý týden eh, došlo k takovému rozruchu v komisi a sice šlo téma energetická politika bylo zveřejněno takové eh, sdělení k tématu mini jaderné elektrárny. Já si nemyslím, že to spadá pod eh, projekt eh, dobré technologie. A nebo pod to, co se týká likvidace odpadů, protože 30 let po Černobylu ale také po Fukushimě, eh, si nemyslím, že bychom eh, do budoucna jadernou energií mohli vyřešit tyto problémy v eh, Evropské unii. Máme tady dobrou zásadu těchto smlouvách EU, že jde o energetický mix a že za tento energetický mix jsou zodpovědné jednotlivé evropské státy. Myslím si, že bychom měli postupovat obezřetně do budoucna, co se týče takovýchto vyjádření, protože to působí veliký rozruch a pak se vedou diskuze. Já bych si přál standardy protože právě v oblasti mobility a ostatních oblastech eh, musíme udělat obrovský krok upředu. Standardy, například elektromobilita. Je to dobrá věc, když se pracuje s obnovitelnými energii, když se to dělá pomocí nich, ale pak tady máme celý systém, eh, to jsou tady, je to nedostatečné zboží, máme to spotřebitele, které třeba chtějí jet po Evropě těmito vozy a ti jsou úplně vyřízení, protože pokaždé eh, musí si sebou brát celou řadu různých karet, tak aby mohli zaplatit na tankování, mohli zaplatit na tankování vozu. Takže bych si přál, aby to byly standardy, aby se dobré technologie vůbec dokázaly prosadit. Já si myslím, že tady Evropská komise má za úkol eh, do toho eh, tady při, přivést ke stolu všechny zúčastněné aktéry. Téma snižování eh, emisí CO2. Tady si myslím, eh, že se nám něco podařilo, zpráva mm, Ivo Beleta k reformě systému eh, obchodu s emisemi. Ale já bych si přál, aby v některých oblastech, a Petr se o to zmiňoval, to je takový ústřední aspekt, kterým se zabýval náš výbor a také téma v Paříži. Eh, také letecký provoz bych tomu měl přispět svým dílem, protože eh, je to velice těžké vysvětlitelné, když chemický průmysl a ostatní jsou, v tom jsou, když pak s námi hovoří odboráři a my musíme pořád vysvětlovat, ano, Tady máme historicky podmíněné výjimky, které jsme vytvořili, to jinak nejde. Samozřejmě, že to jinak jde. A tady bych si přál trošku více tlaku Nechtěl jsem rušit při telefonování. Tak přál bych si tady trochu více tlaku z komise. Jednak tlak, tak, aby na mezinárodní úrovni jsme se dopracovali k určité dohodě. A ty oblasti, které nejsou obsaženy e, v systému obchodu s emisí, effort sharing, to je jedno heslo. Tady potřebujeme také rozumná řešení, tak abychom e, se z toho něco dalo udělat. Abychom to, na čem jsme se dohodli v Paříži, co jsme slíbili, aby se to interně v 28 členských státech mohlo dodržovat. Thank you very much. And now for the... Děkuji. Pan Gepardy za liberály. Děkuji, děkuji pane předsedo, také vám děkuji pane komisaři za ten váš příspěvek. Já si dovedu představit, že bych vám mohl položit miliony otázek týkající se vašeho portfolia. Skutečně je velice obtížné se soustředit na jednu nebo druhou věc. <clears throat> Kromě toho ve vašem portfoliu bude také mnoho změn, takže já se pokusím se soustředit na to nejdůležitější. Za prvé, <clears throat> eh, máme skutečně velice úspěšnou dohodu týkající se změn klimatu, ale od jejího podpisu jsme svědky toho, že mnoho signatářů v podstatě už se teď snaží vyhnout některým povinnostem, které jsou to s tímto dokumentem souhlasí. Já jsem například viděl různé dopisy, které psali zástupci členských států, které byly adresovány komisařům, kde hovoří například o tom, že stromy by eh, neměly zapadat do těch opatření týkajících se uhlíkům. Eh, v těch dopisech také eh, například eh, žádají, aby z toho, čemu říkáme of effort sharing, byly výjimuty. Bylo, by, bylo výjimuto lesnictví, podobně se to týká některých plodin v zemědělství kde se hovoří o tom, že ekonomické otázky jsou velice důležité, pochopitelně. Jinými slovy, když, abych byl upřímný, já mám pocit, že tady je spíš snaha spíše <clears throat> vypouštět více emisí než méně. <clears throat> Myslím si, že je naprosto zásadní, aby Evropská unie skutečně eh, byla konkrétnější v eh, definici těch úkolů eh, souvisejících s nízkou uhlíkovou politikou. Myslím si, že potřebujeme přesně určit ty úkoly, které s tím souvisejí, ty cíle, které s tím souvisejí. A také víme, že v roce 2050 bychom měli vypouštět 80, o 80 až 90 méně CO2, než je tomu dnes. Připravuje Evropská komise eh, se na tuto strategii, která by měla eh, se stát realitou v polovině tohoto století, tak jak je to také v těch pařížských dokumentech a budete mít také stanoveny některé eh, mezikroky, na této politice. E, jde totiž o to, abychom e, se pokusili dát členským státům více e, odvahy, tak aby se nesnažili vyhýbat se některým těm povinnostem. To je obecná otázka. Ta druhá se týká bio paliv. Vy jste během slyšení, které jsme měli v loňském roce, poměrně otevřeně hovořil o těchto věcech. Eh, bylo jasné, že už nebudeme podporovat ty eh, biopaliva první generace. Eh, moje otázka je, jak se na to díváte teď, jaké je vaše stanovisko. Stále si myslíte, že tyto biopaliva, tato biopaliva první generace nejsou správným krokem ku předu? V žádném případě tedy se to, by se to nemělo týkat leteckého průmyslu, dopravy. Já jsem byl v Montrealu před dvěma týdny a zdálo se mi, e, že e, vlastně se nejvíc soustředíme na to, abychom nějakým způsobem kompenzovali e, všechny tyto otázky související s biopalivy a myslím, že se to týká právě té první generace. A já se velice těším na to, jak se k těmto otázkám stavíte v současnosti. Děkuji. Teď Kateřina Konečná za GUE. Děkuji, pane předsedo. Také já si dovolím vám poděkovat, pane komisaři, eh, za to, že eh, jste jeden z mála, který naše pozvání neodmítne a snažíte se nás průběžně informovat o tom, co děláte a jak postupujete v rámci energetické unie. Já bych se chtěla zeptat ještě na jeden problém, o kterém se tady dneska nemluvilo a to, to, že komise měla v tomto roce představit v rámci připravované energetické unie také iniciativu Waste to Energy. A tato iniciativa úzce souvisí s právě projednávaným balíčkem oběhového hospodářství, který se na rozdíl od svého předchůdce problematice spalování příliš nevěnuje. Nám bylo tehdy slíbeno, že tato iniciativa by to právě měla napravit, protože EU se samozřejmě postupně odklání od spalování odpadu. Nicméně promyšlené spalování má dle mého názoru pořád EU co nabídnout, a to zejména co se týče výroby energie. A já bych tady chtěla navázat na to tedy, nebo se zeptat, uh, Eh, na to, jak se k tomu stavíte a prosím, abychom se zde všichni netvářili, že spalování s rozmyslem je snad horší než prosté skládkování odpadu, protože některé státy bez toho, že nebudeme dávat nějakou šanci na samozřejmě zcela moderně a nízkoemisně vybavené eh, spalování odpadu, tak některé státy dostáváme do velmi špatné situace v tom, že budou odpad nadále skládkovat, což je podle mého názoru pro životní prostředí daleko horší a e, řada členských států investovala velké množství prostředků právě pro to vybudování těch nízkoemisních supermoderních spaloven. A já bych se vás tedy chtěla zeptat, jakým způsobem se k tomuto stavíte a jaký je současný stav té iniciativy, o které jste mluvili v loňském roce, to znamená Waste to Energy under the Energy Union Framework Strategy and the Circular Economy a jaké konkrétní legislativní a rozpočtové kroky budou na tuto iniciativu dále navazovat. Děkuji. Děkuji. Myslím, že za uh, frakci zelených se nikdo nehlásil, takže eh, eh, jde a potom dám slovo okamžitě panu místopředsedovi, aby reagoval na tyto připomínky a dotazy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, ta první otázka eh, pana Lízeho, ale myslím si, že se ty otázky vlastně všechny doplňují eh, také s otázkami pana Groteho. Ehm, faktem zůstává, že skutečný obrázek dnešní situace je takový, že po pařížské dohodě a po tom stimulu, který vyslala tato dohoda, eh, protože skutečně se jedná o historický úspěch, je teď naprosto jasné, kdy eh, že všechny členské státy v současné době vypočítávají, co vlastně to bude konkrétně znamenat pro ten který stát. Je pravda, že všechny členské státy teď eh, se snaží předkládat své eh, požadavky, jestliže například eh, cestujete někam, kde je silné zemědělství, tak tam se hovoří o výrobě mléka, masa a tak dále, jinde zase budou zdůrazňovat otázku bio, masy a tak dále. Čili já si myslím, že to je součástí tohoto procesu a kromě toho nám to také pomáhá eh, vyjasnit eh, si, jak ze strany komise, tak ze strany členských států, jaké je naše společné stanovisko. Mohu vám říci, že všichni komisaři a všichni odborníci na tyto otázky zcela jasně si uvědomují, že chceme i nadále stát v čele boje proti klimatickým změnám. Pro nás ty závazky vyplývající z pařížských dokumentů jsou naprosto klíčové a Evropa vždy e, byla vynikající v jedné věci. Jinými slovy, že my e, nejen e, se zavazujeme k určitým věcem, ale po nich okamžitě následují právně závazné kroky. A to souvisí také s tím, co bylo na stole v Paříži. To pochopitelně souvisí například s tou dobrou praxí. Vy jste hovořil o ETS, to znamená o obchodování s emisemi a já si myslím, že eh, velká část naší práce se právě týká to, čemu já říkám popaždická agenda. Eh, to souvisí s dekarbonizací eh, dopravy, to souvisí také s tím, jak budeme tyto věci řešit v rámci zemědělské výroby, souvisí to pochopitelně s energetickou účinností a tak dále. To jsou všechno věci, které mají zajistit to, že budeme plnit své závazky. Musím říci, že další věc, která je zcela jasná, je to, že v současné době se nacházíme v úplně jiné situaci. My slovy, nebudeme moci opakovat ty přístupy, které souvisely s tou dobou, kdy jsme si stanovili cíle pro rok 2020 protože eh, jsme si vzájemně uvědomovali, že v některých eh, zemích zkrátka se nedosahuje takových výsledků, jako bychom očekávali, protože tam byl jiný eh, průmyslový stupeň rozvoje, ale v současné době musíme skutečně k tomu přistupovat tak, že jestliže máme docházet toho cíle 30%, tak každý bude muset projevit maximální snahu. V současné době my eh, provádíme hodnocení dopadů, eh, připravujeme se na to, jak argumentovat se s členskými státy, jak jim vysvětlit, že ten konkrétní návrh je správný, eh, že je férový a právě tento kolektivní přístup by nám měl umožnit do, dosáhnout těch stanovených cílů do roku 2030. Co se týče letecké dopravy, <clears throat> víte, že i tady se snažíme skutečně působit co nejsilněji. Máme mezinárodní systém, můžeme také dokázat, že funguje z technického hlediska. Týká se to emisí z takzvaných eh, skleníkových plynů, ale problém je ten, že se jedná o globální měřítko a že eh, musíme mít k dispozici také globální dohodu. Proto se snažíme jako komise dělat všechno, co je v našich silách eh, ve spolupráci s členskými státy, proto abychom eh, dosáhli pozitivních výsledků. Sešel jsem se s celou řadou eh, představitelů leteckého průmyslu a ta zpětná vazba, které jsem od nich dostalo, byla taková, že po pařížské dohodě si také uvědomili, že se musí účastnit na těchto diskusích, že musí dělat všechno, co eh, je v jejich silách pro snížení emisí, které souvisejí s, leteckým, s leteckou dopravou. A proto já jsem teď daleko optimističtější. Myslím si, že dosáhneme globální dohy, dohody, která eh, se bude týkat neustále neutralizace růstu emisí do roku 2020. Ale přesto si myslím, že ani to není dostatečně ambiciozní. Měli bychom se pokusit o dosažení lepších výsledků, ale přesto si myslím, že v současné době to znamenuje obrovský úspěch, protože dosud se nám nedařilo vůbec eh, prosadit tu globální dohodu v leteckém průmyslu a proto si myslím, že je potřeba konsolidovat všechny naše snahy tak, abychom dosáhli toho prvního milníku a potom se pokusíme dále eh, pracovat na tom, abychom dosáhli milníků dalších. Ono se to týká i jiných eh, sektorů, eh, například námořní dopravy, což je opět sektor, který po mnoho let v podstatě unikal naší pozornosti a přitom je to zase sektor, který je velice znečišťující. A i zde musíme se pokusit o podepsání globální dokumentu týkají se monitorování mm, eh, námořní eh, dopravy, eh, zjistit, které trasy používané námořní dopravou jsou lepší a tak dále. Co se týče <clears throat> energetické účinnosti, rádi bychom <clears throat> pracovali na několika různých úrovních. Myslím si, že to je jediný způsob, jak můžeme pokračovat. Musíme mít jasné celoevropské chápání toho, čeho chceme dosáhnout na evropské úrovni, jak <clears throat> jaké by měly být naše ambice v této oblasti. Jak víte, v současné době finalizujeme hodnocení dopadu. Snažíme se zjistit, co by byl skutečně nejlepší, nákladově nejefektivnější způsobem, eh, který by nám umožnil dosáhnout eh, těch cílů stanovených pro rok 2020 a potom pro rok 2030 a dále. Jak víte, a vy jste se o tom ostatně zmínili, již v, těch, v té pařížské dohodě se zcela jasně zavazujeme k tomu, že do roku 2050 eh, chceme snížit tyto emise o 80 až 90 a do konce století bychom chtěli být uhlíkově neutrální. Proto v současné době spolupracujeme s jednotlivými členskými státy, protože bychom byli rádi, kdyby eh, to, co se promítne potom v té směrnici o energetické účinnosti, aby to všechno <clears throat> se jaksi dostalo postupně a bylo transponováno eh, i do těch vnitrostátních dokumentů a do plánu dalšího rozvoje. Myslím si, že to by bylo velice důležité v současné době probíhají intenzivní konzultace o tom, jakým způsobem bychom měli dále pokračovat v těchto snahách. Máme tedy určité globální chápání těchto věcí na základě těch pařížský, té pařížské dohody. Máme stanovené cíle na rok 2020 a 2030, ale ty musí být eh, dosaženy na úrovni jednotlivých členských států. Proto každý členský stát by měl mít svůj vlastní vnitrost státní plán boje proti klimatickým změnám, který by nějakým způsobem zapadal do těch globálních a celoevropských snah. Energetická účinnost je pochopitelně důležitá součást eh, toho, o čem hovořím. Budeme mít jakési šablony eh, toho, jak by měly vypadat tyto eh, plány v jednotlivých členských státech, tak abychom zajistili, že na té kolektivní evropské úrovni ve všech těch třech parametrech, o kterých hovoříme v souvislosti s rokem 2030, že ty všechny jsou eh, vzaty v úvahu a jsou plněny. Co se týče energetických, energetické politiky a toho dokumentu, o kterém jsme hovořili minulý týden, eh, to je ten dokument, eh, o kterém hovořil pan Grote, Ehm, to se týká návrhu, eh, odborného návrhu. Eh, eh, je to tedy výsledek práce odborníků, kteří se soustředí na otázku, jaké by měly být priority našeho, naší politiky inovací, výzkumu, vývoje a tak dále. Já vím, že jakmile se použije slovo nukleární, tak okamžitě to spustí velice intenzivní diskusy. Já si myslím, že v budoucnosti budeme potřebovat, a měli bychom na tom spolupracovat, budeme potřebovat eh, jiné prostředí, ve kterém budeme hovořit o nukleární energetice, energie, protože eh, v současné době dochází okamžik polarizaci, když je slovo nukleární zmíněno jenom, a dochází tedy k rozdělení na dva tábory. V každé diskusi taková diskuse potom eh, nemůže probíhat tak, jak by měla. Proč je to důležité? Protože jestliže se podívám na to, co se děje, podívejme se eh, na Evropu. Tady máme 130 eh, atomových reaktorů. Některé státy se již rozhodly, že je všechny odstaví, některé státy naopak se rozhodly, že postaví nové reaktory. Někteří budou provozovat dále ty, které již mají. Já vím, jak velice eh, nákladné a technicky eh, náročné eh, je odstavit nukleární elektrárnu. A myslím si, že je potřeba mít skutečně k tomu výzkum zajišťující, že to všechno je bezpečné. Jinými slovy, jestliže budeme mít nukleární energii v Evropě, tak to musí být při zajištění maximální bezpečnosti. Eh, musíme vycházet z vědeckých závěrů a to jsou věci, které budou velice důležité a pomohou nám soustředit se na ty základní otázky, které s tím souvisejí a eh, snad se nám podaří také trošičku snížit tu dramatičnost těch diskusí, které eh, zatím probíhají. Já často se setkávám s, s, s tím, že Eh, někteří eh, hovoří o tom, že by bylo špatné, kdyby tyto věci byly diskutováno mimo rámec Evropské unie, protože eh, by to mohlo znamenat snížení bezpečnosti. My přitom máme k dispozici skutečně mimořádně vysokou úroveň expertízy a proto je potřeba najít místo, kde bychom mohli diskutovat všechny tyto aspekty. Minulý rok v Praze jsme hovořili nejen o nukleárních otázkách, Eh, se zástupci eh, nukleární eh, energetických firm, ale také s nevládními organizacemi a s dalšími zainteresovanými stranami. Byli tam odborníci na různé otázky. Jinými slovy, ta diskuse byla velice široká a hovořili jsme o celé řadě aspektů těchto velice citlivých otázek, které jsou velice citlivé pro všechny evropské státy. Další otázka, která je velice důležitá, to je standardizace těch elektromobilů. Já jsem byl před pět pár týdny v Hanoveru a tam ehm, ehm, jsem si všiml dvou věcí. Za prvé, to byla ta ukázka, ehm, které se zúčastnila i kancelářka Merkelová, prezident Obama. To byla ta dobíječka v podstatě, nebo nabíječka, která je schopná zajistit výkon takového auta na 500 kilometrů za 25 minut prezident Obama řekl, doufám, že budeme eh, mít stejné standardy také v těch zásuvkách v Americe a v, máme určité rozdíly v napětí, to je pravda, ale ta zásuvka by měla být stejná a je stejná. Druhá velice důležitá věc, eh, a to zase byla taková mm, ukázka toho, jak eh, tyto elektromobily mohou být používány i jako auta, kde by docházelo vlastně určitému schvarování energii, protože ta kapacita těch baterií, které se používají, eh, by mohla být prodávána těm, kteří dodávají elektřinu a tím bychom mohli získat určité peníze. Některé tyto peníze, ten eh, pán, který předváděl tento produkt, eh, hovořil o 1200 z těch eurech, ale jestliže skutečně by se tento podnikání mohl rozvíjet, tak potom by to bylo velice výhodné a souviselo by to tedy s podporou těchto elektromobilů. Eh, podepsali jsme memorandum porozumění mezi Spojenými státy a Evropskou unii, eh, kdy se bude tedy provádět v ISPRE, v ISPRE v Itálii a v, eh, také v Americe na jednom pracovišti, kde se bude hovořit o homologizaci, o dalším výzkumu, který souvisí s těmito auty, tak abychom je mohli dostat na silnice co nejrychleji. Dále, druhá otázka, druhá, komplex otázek se byl spojen s procesem ratifikace pařížské dohody a tady s vámi souhlasím v tom, že je v zájmu Evropské unie, aby se zajistilo to, že se bude postupovat s touto ratifikací co nejrychleji a proto eh, společně s tímto návrhem zaměřím na effort sharing a eh, sdělením o dekarbonizaci dopravy bychom rádi předložili eh, také návrh týkající se ratifikace této dohody a to před letní přestávkou. Doufáme, že budeme schopni mobilizovat naše členské státy a že budou postupovat co nejrychleji s ratifikací na národní úrovni. A pan Gebrandy popisoval eh, pocity, své pocity, co se týče chování členských států. Částečně už jsem odpověděl, ale co se týká bioenergie, tady si myslím, že je dost jasné, že potřebujeme udržitel, politiku udržitelnosti této bioenergie. Biomasa, tady Evropská komise vydala závazné doporučení. Toto je samozřejmě velice e, důležitá součást e, tohoto komplexu a tady si myslím, že musíme nalézt cesty tomu, aby biomasa mohla vést snižování emisí skleníkových plynů. To je našich, eh, naším cílem a věříme, že když budeme eh, moci tohoto využívat, tak to bude udržitelná cesta mm, eh, napříč celým řetězcem našich aktivit. A proto potřebujeme následující aktualizované pravidla účtování a na tomto pracujeme. Také pracujeme na eh, takovém solidních eh, kritériích udržitelnosti eh, biomasy a pak ještě jsou tu další dvě témata, která jsme rozjeli. Jsou to, je to konzultační proces, myslím si, že jste informováni o tom, že tady byla velká odezva a také jsme měli setkání důležitých aktérů v minulý, minulém týdnu. A teď hledáme, teď se snažíme najít um, obce, jak, kam umístit tato kritéria. Zdá se, že logickým závěrem eh, by byly obnovitelné směrnice o obnovitelných energiích, ale možná budeme moci to umístit někam jinam a proto hledáme nejlepší možné alternativy, eh, kam eh, umístit tato nová kritéria. A k první generaci biopaliv. Myslím, tady je jasná jedna věc, co bychom potřebovali v této fázi, je postupný phasing out té první generaci biopaliv, dobíhání. Víme, že hlavním důvodem tohoto bylo to, jak eh, výroba biopaliv negativní, na negativní dopad na eh, zemědělství a na eh, vznik chudoby v mnoha zemích. A proč jsme se tedy rozhodli postoupit, postup, postoupit ku předu s tímto eh, postupným eh, phase-out a teď také eh, analyzujeme to, co bychom mohli udělat pro to, abychom motivovali posun k více pokročilým, vyspělejším biopalivům. A jedno ze sdělení, sdělení, které jsme připravili hlavně k dekarbonizaci dopravy, by přineslo více světla do toho, jak bychom mohli postupovat v tomto směru. A k plánům za hranice roku 2020. Naprosto souhlasím s vámi, pane Gebranty, že musíme o tom přemýšlet už teď, protože tyto plány trvají celé desát, desetiletí, musíte mít veřejné stanovisko k tomu, které se musí připravit, stejně jako infrastrukturu, průmysl. A e, samozřejmě všichni musíme pracovat také na behaviorálních změnách naší společnosti. A e, tady jsem mluvil také o národních klimatických plánech, energetických plánech. Proto bych byl potěšen, kdybychom měli dobré plány připraveny na, na desetiletí 2020 až 2030. Ale motivujeme naše členské státy k tomu, aby už teď hleděli za horizont této časové osy 2030, protože Ehm, dostat se k těmto cílům roku 2030, to by byla obrovská výzva. Ale abychom to dostali ještě dál, abychom to posunuli dál ke snížení skleníkových ehm, plynů ehm, do 80 90 eh, to by bylo stejně tak velikou výzvou. A proto si myslím, že eh, musíme mít tyto výhledy, tuto vizi, co budeme dělat později, i v dalším období, kdy budeme naplňovat, tedy se budou ukončovat eh, naše cíle a proto navrhujeme tuto strategii. Co se týče oficiálního dokumentu, oficiálních dokumentů, tak si myslím, že jste si vědomi, nebo znáte oficiální časovou osu do roku 2018. Očekáváme, že bude tady eh, panel IPCC, který um, přijde s doporučením, jak poskytovat, jak dosáhnout 1,5, cílu 1,5 stupňů a do roku 2020 eh, tady máme závazky, které pocházejí, připravují z procesu, který se připravuje, ale mm, máme tady Mid-Century Roadmap a do roku 2023 budeme mít první globální takovou inventuru toho, jak eh, si eh, stojíme jako globální společenství a jak dosahujeme našich cílů a mohu vás ujistit, že Evropská unie zcela jistě bude zohledňovat tyto závazky a komise v tomto bude určitě velmi nápomocná. Paní Konečná mluvila mluvila o rozporech, eh, o, roz, a o různých výzvách, eh, co se týče spalování. Eh, myslím si, že důležitá věc tady je, abychom byli velmi eh, racionální, um, um, uvážliví eh, v tomto tématu. A proto si myslím, eh, že bychom měli zohledňovat zohlednit něco, co je známo jako hierarchie od odpadu. Za prvé bychom měli vůbec zabránit vzniku odpadu a měli bychom zajistit to, aby se postaralo to, abychom ho snížili, jeho objem. A pokud možno, abychom ho recyklovali. A e, pak, až všechny tyto alternativy nebudou e, k dispozici, tak pak bychom mohli tohoto využít, tedy použít to v spalovnách a e, přeměnit to v energii. A až a ta poslední obce, já si myslím, že s, s disponibilními technologiemi dnešního dneška bychom se toho mohli vyhnout, a to je pak skládkování Eh, odpadu v našich zemích, protože dnes eh, zcela jistě máme technologie pro recyklace, pro znovuvyužití a um, um, tak, abychom využili tohoto odpadu pro energii a měli bychom se um, opravdu vyhnout um, za všech okolností skládkování. Eh, takže myslím si, že bychom se měli věnovat těmto aspektům. Rádi bychom předložili eh, návrhy eh, týkající se odpadu energie do roku nebo před koncem roku. Zohledníme v tom právě onu hierarchii odpadu. Vezmeme také v úvahu sdělení, které jsme předložili a také otázky týkající se hospodářství a doufám, že se nám podaří vytvořit dobrou rovnováhu, tak abychom dostali všem těmto výzvám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a teď můžeme stačit s druhým kolem, paní Prostet. Děkuji, pane místo předsedo, děkuji za to, že jste přišel seznámit nás s vaším stanoviskem k energetické unii. Pokud jde o energetickou účinnost, vždycky máme pocit, že se nám ty věci těžko implementují. To vše samozřejmě závisí na investicích, které je třeba realizovat. Vy jste hovořil o letectví. V letectví už existují společnosti, které vynakládají úsilí, používají určité typy letadel pro určité tratě, protože ta letadla už jsou mnohem energeticky úspornější, takže dělá se něco. Ovšem zásadní je, aby všechno to, co prosazujeme, bylo prosazeno na mezinárodní úrovni, protože nejde zase o to, abychom poškozovali sami sebe, jak to velmi často děláme v Evropské unii. Pokud jde o jádro, víme, že ti, kteří chtěli skoncovat s jádrem, se vrhli na uhelné elektrárny. Víme, co to znamená pro emise CO2 a pro kvalitu ovzduší. Takže to je také všechno špatně. Jádro je jasné, že tedy musíme posílit bezpečnostní normy, ale neobejdeme se bez jaderné energie v příštích desetiletích, pokud chceme efektivně bojovat eh, proti klimatickým změnám. Obnovitelné zdroje, to je dokonalé, ale nestačí to pro příštích 20-30 let, takže potřebujeme část jaderné energie, to je nezbytné. Ale vy jste nehovořil o plynu a já bych o tom ráda pohovořila, protože v energetické unii je také plyn a je tam také nutnost zajistit eh, bezpečnost dodávek eh, plynu. Vy požadujete vytvoření skupiny členských států pro regionální spolupráci, to je dobré, ale myslím si, že třeba zachovat určitou flexibilitu, protože neměli bychom členské státy uh, uzavírat do jedné organizace pro regionální spolupráci. Byly by různé skupiny, které by zohledňovaly přeshraniční rizika. To znamená, že členský stát by mohl být součástí několika takovýchto regionálních uskupení. Já jsem to pochopila tak, že chcete ty národní plány pro řízení krizí nahradit regionálními plány. Znamená to, že skutečně chcete nahradit nebo spíše uvést do souladu? Děkuji. Děkuji, pan Leinen. Já, já, ano, pane místo předsedo. Ten trojuhelník, který jste tady předložil, je správný, když z toho vyvodíme správné závěry. Teď jsme hodně mluvili o dopravě. Ano, je tomu tak. Emise v dopravě stoupají. A ta další složka je sektor budov. 75 všech pevných paliv se používají pro eh, chlazení a vytápění. To znamená, potřebujeme tzv. heating a cooling strategii. A já si myslím, že dnes je u nových budov toho možného mnohem více, než to, co nám umožňovala naše stará směrnice. Pět let sedím v porotě, eh, která uděluje švýcarskou solární cenu. To bylo dříve low energy, potom to bylo zero energy a v posledních třech letech se z toho stala plus energy buildings. A vy jste to sám zmiňoval internet a ICT. Pomocí toho je možné v oblasti budov eh, udělat mnoho věcí nesmíme tady ten vlak propásnout. Otázka ale pak zní eh, green financing, protože právě říkáte, že to je celá řada aktérů, majitelů budov a tady potřebujeme kreativní eh, myšlenky. Já si nemyslím, že se tady bude stačit, to jsou veliké projekty. Bylo by nutné přijít s nějakým jiným nápadem, eh, jak uskutečnit green financing v menších projektech, hlavně se to týká budov. Třetí aspekt, technologická revoluce. Zrovna se vracím eh, spolu s naší delegací do Číny. Minulý týden jsme byli v Číně, eh, také se mluvilo o green development, eh, vývoj baterií, fotovoltaika se tam velmi silně vyvíjí v Číně. Takže kde jsou priority Evropské unie, abychom byli vedoucími ve světě? Kde můžeme držet krok, anebo dokonce kde bychom mohli být nejlepší? Thank you very much. And now Mr. Selimo. Děkuji. Děkuji, děkuji pane předse, pane komisaři. Já bych chtěl jenom eh, znovu zdůraznit, jak si velice ceníme to, že mezi nás přicházíte, jak, s jakým zájmem si vyslechneme vaše názory. Eh, zajímavé to, co jste říkal ve svém eh, příspěvku o té unii energetické. V tomto kontextu bych vám rád položil otázku. Eh, jeden z cílů této unie je posílení eh, spolupráce mezi členy Evropské unie a mezi státy Evropské komunity, jako například Bosna, Hercegovina, eh, Černá hora, Ukrajina a tak dále, tak abychom skutečně zajistili efektivní implementaci těchto věcí. Jaké konkrétní kroky si představuje komise, že učiní, aby skutečně došlo k posílení této spolupráce? Za druhé, ta celá vize související s touto Evropskou unii spočívá v tom, že členské státy vlastně si uvědomují, že do určité míry závislí na sobě navzájem, tak, aby zajistili dodávky eh, energie svým občanům. A to je na základě solidarity a důvěry. Eh, to byl citát. A v jedné zprávě se ale zdůrazňuje, a e, nakonec to jsme svědky všude, že je zde určité strukturální rozdělení, určitý nedostatek důvěry mezi členskými státy a to všechno v podstatě e, nějakým způsobem brání dalšímu rozvoji tohoto posílení. Například eh, ne vždy náhodou dochází k tomu, že dochází k určitému ubytku určité kapacity. Kromě toho, evropské eh, členské státy, které jsou vysoce závislé na ruském plynu, eh, možná si dělají obavy z toho, že by mohli antagonizovat svého hlavního dodavatele, a nebo mohou uzavírat určité dohody. Já a to za cenu eh, po vlastně oslabení té energetické unie. Čili já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem chcete posílit právě tuto důvěru mezi jednotlivými členskými státy. Děkuji. Pan Ek je další, kdo požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. I vám děkuji, pane místo předsedo, že jste se mezi nás dostavil. Děkuji, že s námi diskutujeme o e, vašem pohledu na věc. Kolegové už řekli řadu věcí z otázky, kterou jsem chtěl položit. Já, komise totiž plánuje mini reaktory Evropské unie, tady mají být instalovány, a proto je tu ještě další otázka. Jde o boj proti klimatickým změnám a existuje tady celá řada možností, ale uh, Rád bych se vás zeptal na toto. Pro boj proti klimatickým změnám v zemědělském sektoru bude se také zohledňovat více tento sektor a to tím, že se e, budou e, snižovat obrovské stavy některých e, zvířat, protože, vy jste, protože se tady mluví také o protože způsobují mnohé emise, a přeci jen otázka k o něm plánovaným minireaktorům. Každý minireaktor je zároveň potenciálním eh, cílem útoku pro eh, teroristické útoky a právě v těchto neklidných dobách eh, je nutné se soustředit na takováto dodatečná rizika. Děkuji a nebezpečí. Děkuji. Pan Belet. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane místopředsedo, dobré odpoledne. Již tady za toho zazdělo hodně o EDS a o tom, jak um, je potřeba uh, reformovat EDS a že je potřeba spolupracovat s celým sektorem, jak průmyslovým, tak energetickým. Hovořilo se tady také o leteckém průmyslu, o tom, co by se mělo udělat. Matias, Petra a další o tom již hovořili, takže já to opakovat nebudu. Chtěl bych vám položit dvě otázky týkající se effort sharing, um, neboli sdílení um, snah. To se týká dalších sektorů, jako je například stavebnictví, nebo doprava. Chtěl bych hovořit o autobusech například a o Eh, nákladních vozech. Víme, že ve Spojených státech, v Japonsku, v Kanadě již mají určité standardy pro eh, provoz těchto eh, vozidel a my, že chceme být v čele těchto snah a myslím si, že bychom se měli pokusit dostat se do čela i těchto snah nejde o vytvářet nějaké časově náročné monitorovací fáze, ale vycházet z toho, co již bylo eh, prokázáno jako účinné v jiných zemích a pokusit se eh, realizovat ty výsledky předtím, eh, než dojde k roku 2030 a měli bychom se možná pokusit o zrychlení všech těchto kroků. Další otázka se týká biomasy. Eh, pro, v současné době probíhá velice intenzivní eh, diskuse o tom, jak by mohla být využívána biomasa pro výrobu energie. Celá řada projektů eh, skončila nedávno právě proto, že se hovoří o tom, do jaké míry to skutečně je udržitelná, udržitelný způsob. Čili budeme muset asi investovat do té offshoreové energie. Eh, tady to je ovšem eh, silně dotované, čili co budeme dělat? Budeme importovat například eh, odpady, tak abychom investovali do výroby biomasy, nebo budeme investovat do té energie, energie pocházející z těch offshoreových projektů. Děkuji. Děkuji. Pan Parňo. Ano, pane místo předsedo bych se rád vrátil k ratifikaci pařížské dohody s zeměmi Evropské unie. Komise 21. dubna se zavázala, že do léta předloží dva návrhy Evropské radě a Evropskému parlamentu. Jeden by se týkal ratifikace té eh, pařížské dohody a ten druhý návrh by se týkal toho, co musí každý členský stát splnit, aby byly dosaženy ty cíle pro rok 2030. Právní služba Evropské komise vypracovala dokument, aby se tyto dvě věci oddělily, protože právě toto propojení v současné době působí problém. Máme pocit, že členské státy, které jsou závislé na fosilních energiích, Česká republika, Slovensko, Polsko, podmiňují ratifikaci dohody rozdělením toho národního úsilí, aby se o 40 snížily emise skleníkových plynů do roku 2030. Mám pocit, že ten proces ratifikace Pařížské dohody Evropskou unii, že si z něj tyto země dělají takového rukojmího. Jak se můžeme z této léčky vymanit, pane místo předsedo? Co uděláte, abychom eh, dosáhli toho, aby vyjednávání o tom národním rozdělení úsilí probíhalo náležitým způsobem, zejména ve chvíli, kdy chceme dosáhnout toho, aby Evropská unie byla zase na vrcholu žebříčku a abychom také hovořili jedním hlasem. Děkuji. Pan Petrle. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, děkuji za vaši slibnou prezentaci s jasnými pojmy. Udržitelná budoucnost vyžaduje konzistentní přístup na různých frontách. To, co jste říkal k politikám v rámci Unie, tomu bych rád přidal ještě další důležitý aspekt nebo příležitost, kterou považuji za nutnou. Měli bychom posílit naše strategické partnerství s různými partnery ve světě, abychom se podíleli na ozeleňování jejich rostoucích ekonomik. Evropská komise v tomto smyslu usiluje o spolupráci s Indií, ale jsou zde i další partneři, podobní partneři. Čím zelenější budou tato naše partnerství, tím více se přiblížíme k pařížským sílu, cílům, tím jsem si jist. Můžeme sdílet s našimi partnery znalosti, technologie, zkušenosti, můžeme sdílet celý ten trouhelník, o kterém jste se zmínil, pane místo předsedo. Evropské banky nemají nedostatek peněz, pokud tomu dobře rozumím. Je tedy dobrý moment využít tyto peníze k dobrým účelům. Má otázka je, Eh, můžete posílit eh, integrovanější přístup, který bude založen na více odvětvích? Děkuji, paní Cabezon Ruiz. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já chci samozřejmě hovořit o energetické unii, ale chci zdůraznit jednu vizi, která je podle mě zásadní. Energetická unie má za cíl dodávat energii průmyslu a také spotřebitelům. Analyzuje se, jakým způsobem toho můžeme dosáhnout. Hodně se hovořilo o energetické účinnosti, o roli, kterou může se hrát. A proto jasně potřebujeme závazek ze strany členských států. Já také zdůrazňuji, že je třeba analyzovat také náklady. Je jasné, že většinou je to v kompetenci členských států, pokud jde o zdaňování energie, ale musíme být transparentní. Když více než 50 cen energie ve všech zemích EU představují daně, a to nejsou jen distribuční náklady, ale také obecně politika, která je závislá na té, které vládě, ale které má své definované linie. Tím chci říci, že bychom měli zahájit debatu o správném zdaňování v oblasti energetiky, aby to bylo rovnoměrné a také sociálně udržitelné. V tomto smyslu si také myslím, že je důležité přistoupit k demokratizaci energie a pracovat na společném rámci, pokud jde o samospotřebu, samozásobování. Chceme, aby takové země jako je Španělsko třeba eh, nepoškozovali ty, kteří podporují takovýto přístup, jako je třeba Německo. Nedávno jsme dostali také informace ohledně uh, jodových eh, léků, které byly distribuovány populaci. Souvisí to tedy s jadernými reaktory v Belgii. Objevují se zde obavy ve Francii, v Lucembursku, v Holandsku. Zdá se, že jeden z těchto reaktorů získal odklad na 10 let a mě by zajímalo, jak se k tomu staví Evropská komise. Je tam opravdu nějaké nebezpečí? Děkuji. Děkuji. A nyní pan Balco. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt biztos úr, elnézését kérem, hogy közvetlenül nem képviselő. Děkuji. Já Není to přímá otázka, ale chtěl bych se zamyslet e, nad tou diskusí, která tady probíhá. Vždycky, když přijete mezi nás na náš výbor, tak e, nikdy nemluvíme o tom, e, jak ta celá koncepce těch maloobchodních cen se vlastně projeví v Evropě. Vždycky začínáme hovořit o klimatických změnách, ale jestliže se skutečně eh, chceme pokusit o eh, jakýsi boj, ehm, pak musíme mít určitou koncepci eh, nukleární energie také. Myslím si, že komise by se měla soustředit na nukleární energii, i když pochopitelně ten vlastní energetický mix je na každém členském státu. Nikdo například nekritizuje to, že ty větrné elektrárny eh, jsou propagovány, i když i ty vlastně představují určité eh, vlastně se eh, vměšování do kompetencí jednotlivých členských států. Eh, američtí eh, vědci napsali eh, dopis o prospěšnosti nukleární energie a zdůrazňují to, že v současné době ty zdroje zelené energetiky nemohou skutečně nám pomoci dosáhnout těch ambiciozních cílů souvisejících s klimatickými změnami hovoří o tom, že vlastně nukleární energie je důležitým komponentem. Měli bychom si tedy položit otázku, jak je náš hlavní cíl? Je to tedy zelená energie? Pochopitelně, že musíme být realističtí, eh, musíme se pokusit splnit své cíle, které souvisejí s bojem proti klimatickým změnám, ale v žádném případě by nukleární energie neměla být vnímána jako nepřátelská. Děkuji. Paní Šerepírik. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Eh, skutečně je skvělé, že eh, s námi hovoříte. Nedávno jsem hovořila s, s naším ministrem a mám pro vás otázku. Hovoříme zde o energetice, hovořil jste také o té cirkulární energii. Mě by zajímalo jedna věc. My jsme byli na univerzitě, hovořili jsme s celou řadou lidí a ti všichni eh, chtějí se zúčastnit na těchto snahách. Mohu vám dát příklad. Existuje 700 tisíc bytů, které musí být renovovány, které by se měly stát energeticky neutrálními. Ale jakým způsobem se dostaneme k financím, které jsou na to potřeba? hovoříme o 30 milionech euro jako o základu, který na to potřebují. Pochopitelně, že každý chce něco dělat, ale mohl byste nám říci něco o tom, jakým způsobem prakticky můžeme dosáhnout eh, těchto cílů. Co se týče zemědělství, tady hovoříme o ehm, tady hovořím o energetice, ale myslím si, že se nevěnuje dostatečná pozornost právě v zemědělství. Mohl byste nám říct něco o tom, co se eh, děje nepřímo snad eh, v, v zemědělství. Potřebujeme vědět, co vlastně eh, se děje. Potřebujeme vědět například, eh, co si myslíte o importu soji. A nakonec bych chtěla říci, že na každém setkání já hovořím o odpadech. Hovoříme o tom již 30 let. To jsou ty odpady, které je možno používat jako hnojivo. Hovořili jsme o tom, hovoříme o tom, co bude, v, eh, hovořili jsme o tom během voleb a v předvolebních kampaních, ale nic se neděje. Děkuji. Teď bych dal slovo panu Žetovičovi. Děkuji. Mm, musíte mi pomoci, jaká byla ta první otázka toho druhého kola. Já to tady určitě někde mám, říkám pan místo předseda. Se omlouvám, už jsem to našel. Děkuji. Eh, paní Grosice eh, eh, ptala také na otázku související s leteckým průmyslem, s leteckou dopravou. Hovořila o tom, že eh, již některé společnosti eh, skutečně věnují pozornost tomu, jak eh, snížit emise skleníkových plynů, zatímco jiné společnosti to nedělají. Já bych chtěl říct, že to se týče evropských leteckých společností, tak ty jsou skutečně mezi těmi nejlepšími. A pro mě to zase neznamená nějaké nějakou obrovskou zátěž. Jsou součástí jakéhosi evropského systému kde musí nějakým způsobem se pokoušet o snižování těchto eh, skleníkových emisí. Co se týče reakce, se kterou jsme se setkali, když jsme navrhli, že toto by měl být globální přístup, kdy i ty globální elektrické společnosti by se měly současnit stejného programu, Eh, na to byla obrovská reakce na tento návrh. Dnes musím říci, že situace se již mění. Eh, postupně eh, dochází ke změně přístupu u řady leteckých společností a doufám, že to bude pokračovat a že budeme spolu, mož, mít možnost spolupráce na dohadě, kterou bychom chtěli dosáhnout eh, v říjnu letošního roku, kdy by skutečně z eh, této dohody měla vyplývat tato spolupráce mezi leteckými společnostmi eh, do roku 2020. To by měl být ten první krok, jak jsem říkal, a pokusíme se v budoucnosti všechny ty věci dále eh, rozvíjet, protože pochopitelně bude docházet k dalšímu vývoji, který opět celý tento proces zrychlí. Myslím si že ten hlavní, ta hlavní otázka paní Grostet se týkala regionální spolupráce a také o eh, bezpečnosti energetické. Zde eh, bych měl eh, vysvětlit, proč jsme navrhli to, co jsme navrhli. V minulosti totiž jsme byli svědky toho, že zabezpečení nebo bezpečnost, hlavně v oblasti dodávek plynu, eh, v této oblasti je jasné, že zkrátka existuje celá řada malých a středně velkých států, které nejsou schopné některé situace řešit. To ostatně vyplnulo z té krizové situace, která nastala na konci, došlo k tomu, že členské státy, kterých se to nejvíce týkalo, získaly určitou pomoc od svých sousedních států. My jsme tedy zavedli těch pět eh, eh, kritérií, blízkost geografická, eh, vztah mezi těmi transmisními systémy, propojení, kapacita propojení a další věci. To jsou ta kritéria, která by měla být jakou, jakými si logickými kritérii na jejich eh, základě bychom potom mohli eh, navrhnout, jak by měly vypadat ty, eh, ta geografická seskupení nebo regionální seskupení. Je pravda, že hlavně ty velké členské státy jsou příliš velké na to, aby vstupovaly do nějaké skupiny. Možná, že jsou dostatečně velké na to, aby tvořili sami jednu skupinu. Já si myslím ale, že důležité, alespoň pro mě a také pro komisi, je to, abychom zajistili, že pokud tedy přijmeme ta opatření týkající se bezpečnosti eh, dodávek, pak musíme eh, také zajistit, aby ti regionální partneři eh, skutečně spolupracovali také na těch katastrofických plánech, abychom věděli, jakým způsobem by například reagovala celá střední Evropa kdo by mohl pomáhat, jaké jsou e, ty věci, které e, nás propojují, kolik musíme mít e, na skladě energie a tak dále, v zásobách. A to se týká pochopit Jižní Evropy, Západní Evropy a tak dále. Jinými slovy, potřebujeme regionální spolupráci kdy e, velké státy by mohly být například součástí e, více regionů. To by nám nemělo vadit. Měli bychom pouze zajistit to, aby ty katastrofické plány, to znamená ty plány pro případ nějaké výjimečné situace, aby tyto plány byly realistické a aby nám skutečně ten problém, pokud by vznikl, pomohli vyřešit e, Hovoříme teď eh, velice intenzivně o těchto otázkách. Doufám, že se nám podaří najít eh, správné řešení i pro tuto věc. Eh, důležité pro nás je, aby ta hlavní část toho návrhu právě se týká těch kvalitních plánů pro případy neočekávaných situací. Ehm, my bychom byli velice rádi, kdyby výsledkem toho byly právě tyto plány, e, na základě kterých bychom viděli, jak který stát může kterému jinému státu pomoci při vzniku takovýchto situací. Druhá otázka byla otázka pana Leinena. Ten um, hovořil o stavebnictví, hovořil také o tom, jakým způsobem budeme zajišťovat další um, vytápění a také chlazení. Já bych chtěl říci, že to představuje jednu prioritu, jednu z velkých priorit pro Evropský parlament, také pro Evropskou komisi. Souvisí to ostatně i se snižováním nákladů na výrobu energie a také e, s bojem proti klimatickým změnám, protože právě vytápění a chlazení budov e, představuje obrovský, um, e, obrovský obrovskou spotřebu v současné době eh, v té směrnici, která se zabývá těmito otázkami, těmito budovami, se snažíme podívat se kousek dál do budoucnosti. Nejde nám jenom o tu energetickou účinnost, ale jde nám také o to, aby to byly takzvaně smart budovy eh, kde by bylo všechno propojeno, kde bychom měli integrovanou infrastrukturu kde eh, by všechno fungovalo dobře při nízké energetické náročnosti, ale přitom bychom je mohli využít například i pro uskladňování energie. Eh, k tomu je potřeba mít takovou infrastrukturu, která to všechno eh, propojí, například to jsou ty elektromobily, využívání elektromobilů, hydromobilů a tak dále. To jsou všechno věci, které budeme v budoucnosti muset zvažovat, budeme využívat všechny tyto nové technologie a pokusíme se eh, synergizovat všechny tyto věci. V současné době velice uvažujeme v komisi o tom, jakým způsobem bychom měli nastavit ta referenč, ty referenční hodnoty, to znamená ty úrovně, které eh, musí splňovat každá takováto budova, nejen z hlediska energetické účinnosti, ale také z hlediska toho, jestli je dostatečně smart. Eh, jsou to tedy eh, nové prvky, nové elementy, na které se soustředujeme při vypracování těchto návrhů, protože například starostové nám říkají, že by bylo dobré se nesoustředovat pouze na tu energetickou Eh, účinnost, ale také právě na ty otázky související s těmi smart technologiemi. K tomu potřebujeme mít také smart financování. A myslím si, že první věc, kterou jsme museli udělat, eh, bylo prostudovat všechny programy, které máme v komise, které souvisejí s urbanitní Eh, s urbanistickými plány. Eh, to byly ty nejrůznější malé projekty, například v DG Regio, DG Energetika a tak dále. A snažili jsme se z toho všeho udělat takové společné eh, projekty abychom se podívali, jakým způsobem to funguje společně. Dále jsme se zaměřili na ten Junckerův fond, tak aby jsme si řekli, jakým způsobem můžeme využít ty peníze, které jsou k dispozici v rámci tohoto fondu a uvědomili jsme si, že to je určitý vzorec, který nám umožňuje uh, Eh, účinné využívání těchto zdrojů pro modernizaci eh, věcí v Evropské unii. Jakmile budeme mít jasnou legislativu týkající se těchto budov, tak potom si myslím, že bude daleko jednodušší eh, také nějakým způsobem se obracet na ty instituce, které poskytují zelené investice. Existují různé, různá konsorcia bank, se kterými již jednáme. Měli jsme například setkání, na to si pamatuji nejlépe, eh, kde jsme hovořili o tom, že máme k dispozici 9 trilionů, eh, tedy bilionů, pardon, a eh, že v současné době potřebujeme regulační stabilitu, potřebujeme mít jasný regulační rámec, který by nám umožnil nějakým způsobem spojovat různé ty projekty a pak bychom skutečně byli eh, schopni a ochotni investovat do těchto dlouhodobých projektů. Jinými slovy, je potřeba se podívat na ty různé malé projekty, podívat se na to, jak spolu souvisejí, jak se prolínají a potom při, přizvat ty velké hráče, aby nám pomohli eh, řešit tuto otázku související s energetickou účinností v Evropě. Kde může být Evropa skutečně v čele? Já si myslím, nebo kde je v čele? Myslím si, že v čele jsme všech těch snah eh, zavést eh, ty zelené technologie, udržitelné eh, energie. Myslím si, že v současné době jsme jediná velká ekonomika, která je schopná dokázat, že jsme schopni růst a přitom snížit téměř o 25 emise. Myslím si, že eh, při těchto snahách se nám podařilo eh, eh, vyvinout celou řadu nových technologií, máme celou řadu patentů, které se zabývají těmito otázkami a proto si myslím, že bychom se měli soustředit na ty, na ty klíčové oblasti, jako je například využití těch nových baterií, smart technologie a tak dále. Ale i nadále bychom za svou hlavní prioritu, nebo pardon, jako svoji dominanci, měli vidět eh, v, té v těch akumulovaných, eh, akumulovaných znalostech, které máme k dispozici, ehm, kdy hovoříme o technologii, je to tak asi eh, technologická inteligence, kterou se nám podařilo vyvinou za všechna ta léta. To jsou ty technologie, které nám umožňují daleko větší synergii. Jsou to věci, které požaduje také trh. Jde o to, abychom tyto věci byli lépe schopni integrovat. A já si myslím, že to také je jedna z těch silných stránek Evropské unie pro budoucnost e, a své zkušenosti bychom potom mohli nabídnout i té globální komunitě jako příspěvek k těmto snahám. Jsme také o energetickém eh, společenství a několikrát jsme zmínili, že energetická unie se nezastaví na hranicích EU a tím jsme mysleli právě to, že se budou rozšiřovat naše jako operace s zeměmi, kde, eh, které se zaměřují na energetickou unii. Eh, tady teď chceme převést náš přístup, ukázat, jak zvládnout tyto otázky energie a jak to udělat v řádném právním prostředí a myslím si, že sekretariát tady odvádí vynikající práci práci v tomto směru a e, sledujeme, jak země, včetně Ukrajiny, e, schvalují a přijímají modernější zákony a modernější legislativu do svých systémů a e, to je jasná priorita do budoucna. Druhá velice důležitá priorita je Eh, sledovat ono, sousedství, dívat se na sousedství eh, jako na evropský prostor z hlediska energetické bezpečnosti a spolupráce v tomto směru. A proto, když eh, jde o vytváření interkonektorů, tak si myslím, že je velice důležité, abychom se už se podívali nejenom na PCI, ale také na celý projekt, kterému říkáme PESEX, to je projekt energetické unie, a podívat se na to, jak pokračujeme tady. A pracovat také na výzvách, které jsou často prezentovány Eh, máme tady dva různé financovací eh, nástroje, jeden z Evropské unie a eh, jeden pro naše země v rámci sousedství. A musíme udělat to, co je proveditelné, musíme zajistit to, abychom učinili pokrok v našich zemích energetického společenství, tak jak jsme to děláme v Evropské unii. A co, jde, co se týče nedostatku důvěry v energetickou unii a ve vytváření interkonektorů, jeden z důvodů, proč tak zdůrazňujeme vytváření interkonektorů,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 to, že jenom za 11 eh, let bychom měli stavět takovéto interkonektory. Někdy jsou to politické, technické, někdy eh, finanční eh, otázky, ale máte pravdu v tom, že v některé, motivaci, v některé motivaci jdeme, překračujeme tyto tři překážky a jsou tu určité obavy s otevřením, co se týče otevření domácího trhu, třeba pro plyn nebo elektřinu, které přicházejí z jiných členských států. A to je něco, čemu se musíme postavit. Protože chcete-li vytvářet mezinárodní energetický trh, tak tady musí být volný pohyb energií napříč celou Evropou a proto klademe tak velký důraz na vyřešení této otázky na nejrůznějších úrovních, tak abychom zajistili to, že interkonektory budou postaveny. A v otázce Nord Stream. Tady mm, jsem několikrát mluvil o tomto projektu. Myslím, že je důležité respektovat zákony Evropské unie ve všech eh, ohledech. Mm, environmentální zákony nebo zadávání veřejných zakázek, nebo jak najít řešení pro to, aby transit na Ukrajinu byl zachován, protože jinak bychom museli jít, mm, by to by šlo proti veškerým našemu úsilí a politice E, protože tato země prochází velkými turbulencemi a je to velmi zátěžové prostředí a proto bychom měli vyhnout polarizaci, kterou by tento projekt mohl Evropské unie přinést. Vy rozpracujeme na různých obcích a strategií a doufejme, že nalezneme řešení, které bude pro dobro Evropské unie. Další kolega se ptal na klimatické, na zemědělství a na chov zvířat. Myslím si, že tady bychom se měli postarat o to, abychom našli rozumné řešení, eh, jak celý zemědělský sektor by mohl přispět k boji proti klimatickým změnám a to rozumným způsobem. Víme, jaké jsou limity, ale známe také technické možnosti, technická řešení a víme, jaké jsou, specifika jednotlivých zemí v zemědělském sektoru a že hrají svou roli. Takže musíme eh, najít rovnovážné řešení, rovnovážný eh, návrh, eh, kterému bych dostat také zemědělský sektor v těchto zemích. A co se týče o něch mini reaktorů a jiných reaktorů na tomto poli, myslím si, že jsme se ještě nedotkli ITER dnes. To je obrovská eh, obrovský eh, eh, projekt reaktorový v Kadaraši, v ve Francii. Je to, eh, má to velkou podporu a je to podporováno také z rozpočtu EU co se týče nukleárního vývoje, mm, myslím si, že toto bylo zmíněno v návrhu nebo v návrzích, které jsou pod, byly potvrzeny Bill Gatesem a také skupinou z vědců, kteří se angažují v tomto druhu výzkumu. V Evropě, jak už jsem říkal, bychom museli zohlednit eh, rozhodnutí národního mixu, tady jak, podívat se na to, jak vytvořit takové energie. A pan Balot mluvil o nákladních vozech a vůbec dopravním sektoru. Má naprosto pravdu v tom, že v Americe, v Kanadě, v Japonsku tyto traky už jsou nejen certifikovány, ale mm, mají své eh, limity. My jsme se tomu snažili vyhnout v Evropě, eh, mm, ale myslím si, že by mělo být dalším naším krokem, a tak k tomu bychom se chtěli vrátit této otázce eh, v roce 2017, protože jak už jsem popisoval agendu na tento rok, tak je to tam obsaženo mm, tady o certifikování a monitorovací procesy, tak abychom věděli, jak evropské, jak, jak, se, jak si stojí evropské nákladní vozy, jaký jaká je výkonnost, co se týče emisí eh, skleníkových plynů a proto si myslím, že je nutné přijít s účinnými, s dobrými daty pro eh, budoucí rozhodnutí eh, v této oblasti a biomasa a offshore biomasa, tady si myslím, že musíme být, být velice obezřetní, eh, co se týče věcí. Eh, jednak mluvíme o eh, biomase, říkáme, že naše účetní pravidla musí být řádná, správná. Abychom dostáhli cílu v Evropě, to neznamená, že budeme něčit lesy někde jinde. Tady můžeme i zap, Neměli bychom zapřičňovat další škody mimo Evropu, proto bychom se měli postarat o to, abychom přesně věděli, odkud pochází biomasa a že to je skutečná biomasa, takže eh, veškeré účetnická pravidla musí být eh, eh, řádná. A druhá věc je zvládání řízení lesů. Zajistit to, že biomasa bude přicházet z lesů, které jsou řádným způsobem zpravovány, které nám mohou zaručit to, že Tady je zaručena míra určitého profesionálního managementu, která eh, bude zcela klíčovou eh, podmínkou pro prohlášení, to, eh, prohlášení o tom, že biomasa, která přichází z těchto lesů, je skutečně obnovitelná energie. To znamená, celý tento management lesů je dělán udržitelným způsobem. Tedy hledáme moderní způsoby, jak řídit toto, tyto lesy. Offshoreová energie. V současné době, jak jste řekli, je nákladná, ale zase eh, vidíme obrovský technologický vývoj a velký zájem o vývoj offshoreové energie. Myslím si, že za, tedy za dva týdny se setkáme se zeměmi, které mm, by chtěly být daleko aktivnější a chtěly by eh, roz, rozvíjet tento síť eh, offshoreovou. A to je něco, co zase spojuje síly mnoha členských států a mělo by to přines větší účinnost. Tady bychom se měli postarat o to, abychom hledali nákladově účinná řešení, jako například e, to, že budeme soulad, e, soulad větrná zařízení e, moře, které tam máme a která, kdy nebudeme ty kabely vést přes hranice Ehm, přímo od větrných zařízení na pobřeží. To znamená, musíme hledat modernější řešení mm, u těchto inteligentních sítí, ehm, která povedou přes moře a to nám pak sníží náklady ohromným způsobem. A pan, eh, pan Jung tomu leží na srdci to, že některé členské státy, eh, které jsou závislé na pevných palivech, eh, že by nedostojí, že se stanou rukojmím dohody z Paříže. Já si nemyslím, že tomu tak je. Eh, velice pozorně jsem naslouchal všem prohlášením v New Yorku a to, co říkali šéfové a vlád, mm, a také polský premiér se jasně vyjádřil o významu ratifikování pařížské dohody a to co nejrychleji. Chápu, že pro některé je důležité sledovat, co eh, už máme na stole. A proto chceme urychlit tyto eh, mm, eh, legislativní návrhy, protože tady máme návrhy ITS, teď máme pařížskou dohodu a teď bude velmi rychle jasné, co se bude navrhovat členským státům v sektoru non-ITS. A proto tady budeme mít takový layout, který nám ukáže právní rámec. Myslíme si, že to těmto státům poskytne dostatek informací a dostatečnou viditelnost a budou moci lépe pochopit, Eh, jak vypadá, kudy by se mělo ubírat energetické prostředí Evropské unie v následujícím období. A myslím si, že pak budou, eh, se budou respektovat eh, rozhodnutí, která byla schválena Evropskou radou před několika týdny, kdy všichni vůdci se rozhodli, že by toto mělo být ratifikováno co nejrychleji. A jak víte, Evropa má tuto ambici, aby byla u stolu, až pařížské dohoda bude ratifikována. Pan Petrle, mluvil o e, greeningu, e, dohoda strategická s Indií. Myslím si, že by to měl být vzorec do budoucna. E, mistr. My jsme rozhodli s panem Mimicou, že proskoumáme všechny možnosti, jak využít různé nástroje, které máme na podporu financování, energetická transformace v Africe. Je zde spousta možností, které můžeme využít. Chceme se trochu poučit z pozitivní zkušenosti využívání Junckerova plánu. Chceme využít ten pákový efekt, abychom mohli Africe poskytnout další finance na podporu ozeleňování, greeningu a také energetiky. Paní Cabezon Ruiz hovořila o národních plánech a o zranitelných skupinách občanů a také o nákladech. Zde si myslím, že zahájíme na podzim tohoto roku intenzivní debatu, kdy chceme předložit svou první zprávu, na které bychom měli pracovat společně s Eurostatem ohledně struktury nákladů a struktury cen energii v členských státech, protože si myslím, že musíme vést tuto upřímnou debatu, abychom viděli, co skutečně je obsaženo v cenách energií. Protože jsme v situaci, kdy máme vždycky ty velkou obchodní ceny, abych tak řekl, a zároveň máme tedy nízké ty velkoobchodní ceny a vysoké ceny pro koncového uživatele, což kritizují jak domácnosti, tak i další uživatele. Takže do toho se také započítávají distribuční náklady, potom různé náklady na financování sociálních politik a tak dále. A myslím si, že musíme vést tuto rozpravu ve všech členských státech a na úrovni celé EU. Musíme hovořit o tom, jak chceme, aby ta cena energii byla co nejtransparentnější, jak chceme nakládat s dotacemi do budoucna, jak chceme využívat eh, ten nový přístup eh, k oceňování energií, jak chceme dát eh, spotřebitelům větší pravomoci, když se rozhodnou, že budou sami produkovat svou energii. Situace v Belgii. My to samozřejmě velmi blízce sledujeme, jsme si vědomi obav sousedních zemí jsme také v kontaktu s belgickými úřady, protože pokud jde o bezpečnost, tak jsou zde velmi důležité zodpovědnosti, které leží na Evropské komisi a jsme tedy v úzkém kontaktu s belgickými úřady a podporujeme je také v tom, aby o této věci diskutovali se sousedy aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň jaderné bezpečnosti. Pan Balco hovořil o velmi podobné otázce, tedy o cenách a o významu cen. A já si myslím, že je pravda, že pro občany a průmysl, průmyslové podniky je vždy důležité srovnání cen energií. Kolik platíme my za energii, kolik platí uh, naši globální konkurenti za energii. A proto je tato rozprava velmi důležitá, jak už jsem o tom hovořil v odpovědi pro paní Cabeson Ruiz. V mnoha členských státech eh, se už pracuje na tom, že se do výpočtu ceny energii zahrnuje celý cyklus ještě před eh, po i v průběhu celého toho cyklu, protože musíme mít eh, opravdu komplexní pohled na to, co to znamená eh, provozovat elektrárnu, jaká je cena a jak je to srovnatelné s jinými zdroji energie, pokud jde tedy o jadernou energetiku. A další otázka paní Šerek Pirik. Eh, otázka tedy zemědělství, kruhového hospodářství a odpadového hospodářství. My máme různé návrhy, které budou obsaženy ve všech našich legislativních eh, návrzích, eh, například eh, to, co se týká odpadu a jeho využití v energetice, to by mělo být prezentováno ještě do podzimu. Je to tedy výsledek našeho společného úsilí. Je to tedy v souvislosti s tím rozhodnutím na sdílení nebo o sdílení úsilí. Hovoříme o tom, jaká jsou také nejlepší možná řešení pro naše zemědělské odvětví, aby splnil ty požadavky, které souvisí také s tím, že i oni musí vynaložit úsilí na boj proti klimatickým změnám. Omlouvám se za to, že jsem hovořil tak dlouho, ale bylo zde spousta otázek a já jsem byl rád, že jsem na ně mohla odpovědět. Předseda, děkuji, vážený pane místo předsedo, za to, že jste přišel na tento strukturovaný dialog. Děkuji také za ty vaše velmi podrobné odpovědi na otázky našich kolegů. Děkuji. A teď můžeme přistoupit k dalšímu bodu na našem pořadu jednání bez dalších odkladů, protože máme spoždění a já navrhuji, abychom okamžitě přistoupili k bodům 6 a 7 na našem pořadu jednání. A to je rozpočet na, nebo tedy mandát eh, pro rozpočet na rok 2017. Eh, Máme zde výměnu názorů s Jencem Gajerem, to je náš hlavní zpravodaj pro návrh rozpočtu na rok 2017. Jak víte, letošní postup bude úplně jiný než v minulém roce a v minulých letech. Eh, Z jednoduchého důvodu, že komise rozhodla, že počká na referendum o Brexitu, než předloží návrh o rozpočtu. Takže zatím nemáme návrh rozpočtu. A já dám hned eh, slovo našemu zpravodaji, aby vysvětlil, jaké je jeho stanovisko a potom můžeme zahájit diskusi o hlavním bodu na pořadu jednání, který je nejdůležitější pro výbor Envy. Prosím, pane Gajere. Sorry for our delay, but... Omlouvám se za to spoždění. Děkuji, pane předsedo. Je vždycky velkým potěšením naslouchat panu Ševčovičovi, takže jsem si ten čas užíval. Rád pozvání přijímám. Ehm, tedy vaši prozbu, abych krátce osvětl pohled na rozpočet. Ehm, na ehm, Dubnovém plénu ve Štrasburku jsme s velkou většinou tohoto parlamentu schválili hlavní směry, neboli eh, směrnice týkající se rozpočtu 2017 a to vám všechno mohu představit jenom tak v nejdůležitějších heslech, protože eh, rozpočtová vyjednávání byla strukturovaná nejprve bych vás rád upozornil na to, že v případě rozpočtových jednáních na tento rok 2016 eh, jsme mohli marže v rozpočtové rubrice 3 zohlednit. Eh, částečně to týká programu, eh, programu pro životní prostředí a to jsme využili zcela, kompletně. A to má také eh, co dočinění s tím, že eh, v rozpočtové kategorii 3 eh, máme řadu vnitropolitických opatření pro financování. To je to, co dalo k dispozici peníze členským státům, aby mohli zvládnout uprchlickou krizi. A pochopitelně jsme v situaci, kde na jedné straně máme veškeré krize, které se týkají rozpočtu, tak vlastně tato pokračuje dál. Bohužel stále máme ještě málo informací o tom, že by se situace v eh, celé uprchlické krizi nějak zmírňovala, to znamená, že budeme potřebovat další peníze. V mnoha státech Evropské unii eh, máme eh, pokračující krizi. A pak máme politické prostředí, kdy máme střednědobý rámec financování, s tímto musíme pracovat pracovat. A Řada členských států Evropské unie z toho měla velikou radost, jmenovitě také země, z které pocházím já sám a teď to myslím trošku ironicky, měli jsme velký politický úspěch v tom, že eh, se poprvé rozpočet Evropské unie zcvrknul a neroste. A dnes musíme eh, uznat to, že toto střednědobé financování, teď už nejsem ironicky, bylo takovou akcí na, lepš, na, na dobré počasí, jak říkáme v Německu. V roce 2013 to vypadalo inteligentně, ale v současné situaci už nejsme, není, nejsme schopni dát, není schopna Evropská unie dát dostatek peněz a teď tu máme krize, s kterými jsme konfrontováni konfrontováni a z těchto peněz to není možné pokryt. Chtěl jsem vás upozornit na to, že z rozpočtového hlediska ten rok není ještě tak pokročilý a už tady budeme mít další dodatečný rozpočet, který budeme muset mobilizovat, protože požadavky, eh, které musí Evropská unie politicky zvládnout, ehm, bude, eh, tady to bude klást velké požadavky na rozpočet a tyto požadavky nebude moci, bude možné být naplnit. To znamená, EFF nás velice silně váže i v rozpočtové rubrice 3 pardon, v okruhu 3 a e, upřímně řečeno si nejsem úplně jistý, jak e, s těmito středně dobým financo- rámem financování budeme moci e, to zvládnout v daném období. A proto ke konci roku dojde k přeskumu na návrh komise. Eh, tady už to očekáváme s velkým, s velkým očeká, eh, s velkou netrpělivostí. 3,8 miliard eur musíme v tomto rozpočtu najít. Eh, to, to bude ta, ta částka na EFSA, toto ještě nebylo kompletně mobilizováno a v tomto v této situaci pak návrh z hlavních směrů pro posílení rozpočtových prostředků šlo o, to, o tento návrh komise tak eh, abychom vytvořili větší přidanou hodnotu, eh, alespoň pro ekonomickou mm, eh, hospodářskou politiku. Dále tady máme stěžení body, stěžení témata, která chceme financovat, to je iniciativa zaměřená na větší zaměstnanost mládeže, pak je tady boj proti chudobě a pochopitelně i ochrana klimatu. Je tu celá řada úkolů, a jak bylo řečeno, pro celou tuto širokou paletu úkolů a aktuální krize máme méně peněz, než to bylo v původním eh, eh, rámci střednědobého financování. To jsou rámcové podmínky, v kterých pracujeme. Pan Lavia zrovna říkal, teď zase budu ironický, že komise rozpočet kvůli evropskému referendu ještě nepředložila. Kolega eh, Lavia Eh, eh, toto komise velmi eh, popřela, protože oficiální pozice komise je taková, že se kalkulují, že ještě nejsou hotovy peníze, nejsou připraveny zcela peníze pro zvládání krize uprchlické. Nebylo to propočítáno, ale důvod, který uvádějí, je, myslím, důvodem směrodatným s touto jejich omluvou nejsem úplně spokojen. Víme, že Belemon eh, eh, eh, tam ještě se nesmí ani hlasitě zavřít dveře, aby se nevylekali hlas, voliči. A proto došlo k posunu, eh, proto se posunulo toto zveřejnění eh, eh, pro rozpočtových prostředků. Já na tu omluvu nahlížím stejně tak jako vy. Také návrhy, které s kterými přicházejí ve stanovisku výrobu, výboru Envy, to mohu všechno podepsat, podpořit. To jsou cíle, které já jako zpravodaj za rozpočet mm, mm, zatím se, za to se mohu postavit, ale nejsem si úplně jist, jestli se nám to podaří úplně, protože rozpočtová omezení jsou taková, jak jsem je právě popsal. A proto eh, v rozpočtovém výboru, a to si myslím, že mohu říct za všechny kolegy a kolegyně, budeme bojovat za to, aby důležité rozpočtové položky, eh, které vyžadují pozornost eh, tohoto parlamentu, aby zůstaly nedotčeny a aby zůstaly neomezeny a aby byly prosazeny. Ale upřímně řečeno, v této situaci to nemohu slíbit. Mám mm, zvláště mi dělal radost bod 8, protože mm, máme řada, řadu ex-agentur, mm, které jsou, kdy tady tento výbor je e, zodpovědný za, a já jsem nejenom zpravodajem za rok 2017, ale stálým zpravodajem výboru pro agentury a proto je mi situace těchto agentur e, povědomá, nebo vím o ní. A i tady, i tady v malém i větším měřítku e, máme podobnou konstelaci stále větší výzvy, stále více úkol, které, úkolů, které jsou kladeny na agentury a um, nedostatek prostředků. Jsem velmi proto, abychom se pobavili o možnostech agentur do budoucna, abychom se tomu věnovali podrobněji Mm, chtěl bych tady jednu věc eh, říct, to má eh, méně sročení s aktuálním rozpočtem a více s agenturami. Dovedu si dost dobře představit, že bychom v případě agentur, které částečně jsou financovány v průmyslem, například eh, agentura pro chemické látky, abychom tady Eh, třeba přispěli, aby tady větší příspěvky eh, z chemického průmyslu, abychom tak ulevili rozpočtu Evropské unie. Eh, to mm, bude vždycky předmětem diskuzí v našem výboru. Možná to nemusíme udělat hned teď v této formě, ale můžeme se zatím soustředit na rozpočet. Děkuji. <coughs> Děkuji. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval zpravodaji za to, že nám přišel představit priority pro rozpočet na rok 2017. A stejně jako jsem říkal před chvílí, a jako to zdůrazňoval i zpravodaj, je to trochu zvláštní postup, neobvyklý, protože je vlastně odložen v porovnání se vším ostatním. Jak všichni víte, otázky klimatu a ekologie jsou horizontálními otázkami, takže nejsou jen v kompetenci našeho výboru, ale v podstatě se dotýkají všech, nejenom nás. Pařížská dohoda a vše, co nastalo po této dohodě, musí být zohledněno i v evropském rozpočtu. Musíme mít rozpočet, který bude v souladu s prioritami Evropské unie. A právě na tomto bych se rád pozastavil, protože všechny ekologické programy musí mít následující, nebo tedy odpovídající úroveň podpory z evropského rozpočtu, aby mohly být náležitě implementovány. Jak říkal Spravodaj často prostředky na platby a prostředky na zápasky nejsou úplně v souladu v evropském rozpočtu. Velmi často máme s platbami problémy a tím pádem se zpomaluje implementace rozpočtu a komplikuje se tím dodržování a náležitá implementace všech evropských programů. Já jsem byl zpravodajem pro rozpočet v roce 2013 a od tohoto roku se situace jen zhoršovala, nikdy nezlepšovala a v tomto smyslu mě připadá důležité, aby nový evropský víceletý finanční rámec zohlednil tyto problémy při implementaci rozpočtu. A teď k tématům, která máme tomto stanovisku. Pro plný výkon rozpočtu je důležité zachovat zdroje, které byly naplánovány ve víceletém finančním rámci na naše programy. Důležité je, aby byly prostředky na platby v náležité výši a pokud je o agentury, tak jak říká zpravodaj, je důležité, aby agentury měly prostředky k tomu, aby mohly plnit své úkoly. Některá omezení, především pokud je o personální omezení, přesně nemohou být uplatněna bez jakýchkoliv podmínek na všechny agentury, aby se tím odstranili problémy související s naplňováním rozpočtu. Mnohé agentury, jak říkal zpravodaj, já bych to rád ještě zdůraznil, velkou část eh, svého rozpočtu mají od soukromých subjektů a nejsou schopny dostat svým úkolům, i když mají prostředky z evropského rozpočtu, protože na to prostě nemají personální zdroje. A my to řešíme každý rok. Myslím si, že je třeba zdůraznit to i tentokrát. Ze stínových zpravodajů tady máme paní kolegyni Jetemaky. Prosím. Thanks. Puheenjohtaja, kiitokset puheenjohtajalle ja... Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaj panu Jensi Gajerovi za tuto skvělou prezentaci. Já si myslím, eh, že se vše ubírá správným směrem. Já jsem místo předsedkyní v rozpočtovém výboru a vím, že otázka rozpočtu je velmi komplikovaná. Je třeba šetřit, eh, je třeba odolávat různým tlakům. A já sama jsem hájila ty úspory. Především ve chvíli, kdy členské státy mají své problémy. Evropská unie musí využít prostředky, využívat prostředky velmi opatrně. Tyto prostředky musí být použity správně a někdy je třeba použít nové metody. Pokud jde o vlastní zdroje, jsou zde strukturální otázky, které čekají na vyřešení. A přesto si myslím, že ve věcech, které jsou v kompetenci výboru Envy, není místo pro úspory. Tady není místo k žádnému smlouvání i když je hospodářská situace taková, jaká je, ty otázky klimatu se prostě ke smlouvání nehodí. Víme, že nemáme nekonečné zdroje, ale vždycky se nakonec nějaké prostředky najdou. Vždycky je od někud můžeme vytáhnout, abychom dostali klimatickým cílům. Je důležité, aby se ty peníze vynaložily efektivně. Co nejlépe, to je samozřejmě naším úkolem, je to naší povinností. A dále, náš výbor musí zdůraznit, že 20 musí být použito na klima. My jsme se zavázali k tomu, že 20 bude využito na klimatické akce a my musíme plánovat věci tak, abychom z ekonomiky založené na, založené na uhlí a na spotřebě se přesunuli nebo přešli na jiný druh ekonomiky, na ekonomiku nízkouhlíkovou. A v této souvislosti jsou důležité programy a jejich financování. Děkuji, paní Karenbach. Ano, děkuji i za mě. Chci srdečně poděkovat, jsem velmi optimistická v tom, že ve spolupráci eh, s naším zpravodajem Budeme mít obsáhlé stanovisko na stole a společně s Jincem Gajerem eh, se nám podaří dostat to kopředu ve smyslu parlamentu. Eh, ráda bych se připojila k tomu, co říkali mý předřečníci, protože si myslím, že v rozpočtu v prvé řadě musíme zohlednit to, že jak to, co eh, je, platí pro rozpočet členské, členské unie, platí pro EU celkově. Máme tady oblasti jako zdraví, ochrana klimatu. To jsou investice do budoucna a mohou přispět k tomu, že mm, evropské rozpočty a tím také zatížení daňových poplatníků z dlouhodobého hlediska budeme moci e, snížit. A to tím, když tady budeme mít prozíravou politiku rozpočtovou. A obávám se, že ta e, problematika, e, že to rozpoznáme zase v boji s radou, protože jak já to vidím, tak jsou to velice krátkozraká, krátkozratá rozhodnutí v hospodářské politice pokud ty plány, které máme nejenom v ochraně klimatu, ale vůbec obecně, pokud eh, je budeme dále eh, eh, rozvíjet, třeba co se týče energetické bezpečnosti, tak musíme k tomu mít příslušný přístup v rozpočtu. A na rok 2017 ehm, ehm, bychom mohli tuto situaci dostat ku předu naplnit očekávání. Děkuji. Paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. Eh, také já už se nebudu opakovat a chtěla bych eh, poděkovat i panu mm, zpravodaji rozpočtového výboru, protože to, že mluvil o agenturách, se kterými my se zde potýkáme vlastně nepřetržitě během roku a známe jejich finanční problémy a to, že po nich chceme více a více úkolů, ale de facto jim na ty úkoly snižujeme rozpočet, to je prostě faktem a já si myslím, že to jenom ukazuje tak trochu to, že si nevíme rady s tím, že neustále máme pocit, že bychom eh, ty věci chtěli dotahovat lépe a lépe. Víme o dalších a dalších potřebách pro náš rozpočet a z druhé strany jsme omezováni a asi je to zcela v pořádku eh, s nutnými rozpočtovými výdaji. Takže vzniká jakýsi velký nepoměr, nicméně jsem moc ráda, že pan zpravodaj eh, si to i bere za své a že se snad pokusí o to, aby minimálně v těch agenturách a v tom, co my jim zadáváme, jsme eh, dále nesnižovali ty naše rozpočtové priority, protože je velmi důležité, aby jsme měli v těch agenturách odborníky a pokud chceme mít odborníky, tak ty odborníky musíme umět zaplatit zaplatit a pokud je máme zaplatit, tak prostě není možné, abychom plošně snižovali například eh, rozpočty agentur. Takhle to prostě v ekonomice nefunguje. Ale to, na co já jsem chtěla upozornit ještě v jedné věci, která mi v tom rozpočtu opět chybí, ono se to tady objevilo už v loňském roce, a to je eh, jakési eh, upozornění na nedostatek finančních zdrojů na správu oblasti zařazených do sítě Natura 2000 protože to nám prostě neustále snižuje tu účinnost eh, toho, proč tento nástroj chceme využívat, celkovou koherenci tohoto nástroje a členské státy nás velmi kritizují za to, že v rámci natury nejsme schopni eh, ovlivnit to, jakým způsobem budeme eh, financovat tyto oblasti a jak budeme členským státům pomáhat ve chvíli, kdy po nich chceme, aby vyhlašovali nové a nové oblasti natury, což je samozřejmě v pořádku tak ale aby jsme na to uměli najít také, eh, také ty finanční nástroje. Takže v rámci pozměňujících návrhů my zkusíme doplnit ještě tento pozměňující návrh, tak aby se na naturu nezapomnělo, protože jedna věc je mít na papíře a druhá věc je realizace v jednotlivých členských státech a tam se nám to prostě prozatím nedaří a nedaří se to právě proto, že eh, neumíme najít ty vhodné rozpočtové nástroje, jak pomoci členským státům v tom, aby natura eh, byla nějakým způsobem ehm, jasně zakomponována do toho, do toho našeho rozpočtu a byla, eh, byla tím, co nejenom považujeme za prioritu na papíře, ale i, i to finančně budeme umět eh, zvládnout, protože eh, začlenění této otázky do biologické, rozma, biologické rozmanitosti do odvětvových politik je podle mě, podle mě velmi důležité. Takže to bude jedna věc, u které my určitě budeme navrhovat pozměňující návrh. Jinak děkuji za tu zprávu jak našemu panu zpravodaji, tak panu zpravodaji rozpočtového výboru a přestože není příliš pozitivní v tom, eh, co všechno bychom potřebovali, tak eh, pevně věřím, že pomůže k tomu, abychom alespoň některé malé cíle byli schopni naplnit i v roce 2017. Thank you very much. Ms. Müller. Děkuji, paní Müller. Pane předsedo, děkuji srdečně za tuto dobrou zprávu a Zvláště bych chtěla zdůraznit eh, to, že pro mě bylo důležité, že v článku 8, tedy odstavci 8, eh, zpravodaj zmiňuje o mě agentury. Právě finanční situace agentur eh, je nám všem dobře známa posledních měsících se vedla diskuze o glyfosátech a GVO a tady jsme vždycky znovu viděli, že věrohodnost a nezávislost, zvláště EFSA, je velice spochybňována. Pane Gajere, vy jste teď zmiňoval eh, to, že eh, půjde ještě méně peněz do agentur eh, a že tady bude větší podpora průmyslu, ale jsem přesvědčena o tom, že my jako politici bychom měli činit dobrá expertní rozhodnutí a měli bychom mít fundovanou vědeckou základnu, tak abychom mohli činit správná politická rozhodnutí. Myslíte si, že eh, by nebylo smysluplnější, kdybychom měli větší rozpočet, který bychom dali k dispozici k tomu, aby byla zachována nezávislost vědy? Myslím, že toto, aspoň já to tak vidím, by byla správná, schudnější cesta kterou eh, bychom my taky vnímali jako ulehčení při našich rozhodováních, eh, která musíme eh, dělat. Takže myslím, že to je nesprávné, co říkáte, že bychom měli vystoupit z rozpočtu a že bychom měli jít spíš do podpory průmyslu. Děkuji, paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Já budu poměrně stručná. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala zpravodaji. Jen taková politická úvaha. Je opravdu nešťastné, že protože ve Velké Británii referendum musíme čekat a čekat. Nebylo by dobré, kdyby Evropa prostě ukázala vůli, že chce jít kupředu. Já si myslím, že toto je projev slabosti. Já plně souhlasím s tím, co říkal zpravodaj i kolegové. Je důležité, abychom hájili rozpočet agentur. Mezi jiným také těch agentur, s nimiž eh, obzvláště spolupracujeme, protože my od nich chceme čím dál více věcí a oni nám říkají, že je to mnohem těžší, že je mnohem těžší reagovat na požadavky parlamentu. A přitom nechceme ani zachovat ten rozpočet vystávající výši, jaký je. Měli bychom se dokonce pokusit to trošičku navýšit. A minimální by mělo být tedy nechat stávající úroveň rozpočtu, protože jinak je velmi komplikované, aby tyto agentury vůbec fungovaly. Evropský parlament, eh, když tedy nečelí nějakým závažným krizím, tak nemusí systematicky seškrtávat svůj rozpočet. Velmi dobře víme, že rozpočet Evropské unie je zcela směšný v porovnání s tím, jaké úkoly před námi stojí. Myslím si, že by bylo dobré ukázat členským státům, že nesouhlasíme s, s tím, jak chtějí vládnout Evropě. Thank you very much. I don't know if I... Děkuji. Nevím, jestli komise by chtěla se k tomu vyjádřit. Ne. V tom případě dám hned slovo zase panu Dajerovi. Děkuji za vaše poznámky. Dovolte mi, abych to shrnul v několika bodech. Jednak postupu. To je nepříjemné, že komise zveřejní rozpočtu posunula o asi čtyři týdny. Ale nás jako Evropský parlament to nestaví zase před tak velké problémy budeme si muset ušetřit jednu zprávu. Normálně k rozpočtovému postupu v příštím kroce existuje, eh, se, se vede diskuse o mandátu pro trilog mm, eh, s radou a komisí kdy jde o rozpočtové otázky a to teď eh, z časových důvodů nebudeme moci zvládnout, protože před letní přestávkou by to mělo být hotovo a když až koncem června budeme, eh, dostaneme roz, návrh rozpočtu, tak eh, upřímně řečeno na to čas nebude. Já jsem schopen se s tím srovnat, že budeme mít o eh, jednu zprávu méně, která bude mít mé jméno nahoře, to není problém, ale budeme mít stanovisko jednotlivých výborů, z toho vyplyne mandát. To je dost zavedený postup, protože přesně tak jsme to udělali v roce 2014, protože jsme na základě voleb evropských měli zkrácený postup, jistě si na to vzpomenete, že jsme museli zohlednit um, evropské volby a parlamentní práci jsme museli ukončit šest týdnů před těmito volbami. To byl náš problém, teď je to problémem komise. Ale můžeme se s tím srovnat. Větší potíže bude mít slovenské předsednictví rady. Oni stejně už, už jsou nervózní, protože to dělají poprvé. A když teď ještě celá jejich příprava um, bude zkomplikována tím, že mm, bude méně času tak to pro ně bude obtížná situace. Nám se to podaří zvládnout. Kolegovi Laviovi bych, toho bych chtěl trošku uklidnit, eh, když se mluví o eh, jednotlivých platbách. My eh, to známe z naší společné doby z rozpočtového výboru. On tady, tady je rozpočet, který hodně trpí v této situaci. To se trošku srovnalo, to si lehlo, proto, sedlo, protože s novými rámcem střednědobého financování máme čerstvé peníze k dispozici a s těmito čerstvými finančními prostředky je komise schopna zaplatit faktury. Ale abych to trošku trošku názorněji eh, ukázal. Ehm, ten strop není moc ehm, vysoký, prostě máme to těsně nad sebou, eh, teď eh, máme, teď, teď nám, máme problémy jinde. To znamená, na konci tohoto rámce středního financování budeme úplně stejné situaci, to je naprosto jistá prognóza rozpočtového výboru. Kolega Lavia to také ehm, říkal. Mm, a sice na konci v eh, tohoto rámce středního financování budou tyto prostředové eh, prostředky spotřebovány a budeme mít ale vysoké závazky a pak asi budeme mít eh, nesplacené faktury a budeme to pořád předsouvat před sebou. Toto je problém tohoto rámce střednědobého financování. Diskutujeme o tom s radou při každé příležitosti, také při přeskumu střednědobého rámce financování to znovu uděláme, ale a tím se dostávám k druhému bodu. Jako Evropský parlament bohužel a to je jedna z málo nevýhod, které vidím v Lisabonské smlouvě, my už nejsme tak silní, jako jsme kdysi byli, protože nám, eh, se nám ztratilo druhé čtení. To znamená, musíme se s radou dohodnout. To je problém. A teď ehm, máme jakousi atomovou bombu v, ve skříni a to může být eh, odmítnutí, zamítnutí rozpočtu. To by znamenalo, že komise s rozpočtem na rok 2016 musí pracovat dál a e, bude e, mít jenom provizorní dvanáctinu, jak se to technicky říká e, v technickém rozpočtovém jazyce, což znamená dvanáctina rozpočtu z roku 2016 každý měsíc. A to lze udělat, jenom pak se jenom pak ti kolegové, si musíme poslechnout námitky kolegů z těch výborů, v jejichž politické kompetenci je rozdělovat více peněz než právě ty omezené eh, prostředky, které rozděluje eh, rozpočtový eh, výbor, například regionální politika, zemědělská politika, ti potom budou nás naléhat a kritizovat nás a budou říkat, jak je možné, že, jak to má udělat, když máme operativní programy, teď se do toho nebudou dávat peníze a tak dále. Takže tady musíme být velice obezřetní, protože budeme tak dlouho silní jako Evropský parlament, dokud budeme mít co největší jednotu tohoto parlamentu a dokud budeme moci schromáždit za jedním politickým stanoviskem. A v případě možného zamítnutí eh, rozpočtu by eh, tato jednota asi se velice rychle prolomila eh, a rozmělnila, protože Eh, jako lidé z rozpočtu, eh, tady nám budou všichni ostatní z výboru říkat, že se jim to nehodí a právě ty výbory, které jsem zrovna teď zmiňoval, budou signalizovat, že, se, eh, že budou nás kritizovat a pak budeme muset jít do konfrontace. Ale myslím si, že tato schopnost jít do konfrontace, to nám snad zůstane ušetřeno. Měli jsme obtížná jednání v minulých e, rozpočtových jednáních. E, ta poslední to bylo pod e, lucemburským předsednictvím a to probíhalo velmi, velmi dobře, alespoň z pohledu Evropského parlamentu, protože lucemburskému předsednictví se podařilo právě tyto spory v, rabě, v radě přenesla, to ne, byli schopni to na sebe naložit. Paní místo předsedkyně Georgieva, ta byla e, nominována, aby v radě vytvořila tři skupiny a teď bych e, to jmenování paní Georgievy, e, to byly ty tři skupiny. Jednak máme takzvané přátelé zemědělské politiky, pak máme zastánce rabatu a pak máme zastánce no, přátelé koheze. Tyto tři, transfer, ko, tyto tři tábory, ty Tady se pak formulují eh, výroky rady, s kterými my se musíme srovnat. Právě přátelé zastánce rabatu. Tady k tomu patří země, z které pocházím já. Ti se vždycky velice snaží eh, seškrtat platby, protože eh, hledí vždy na to, jak vypadá zatížení pro národní, zatížení národního rozpočtu, kolik musíme konkrétně převést do Bruselu. A čím méně to bude, tím to bude je lepší. Takže máme tento problém a budeme muset na to trošku dbát aby, protože řada členských států se pokouší právě skrtat eh, eh, platby a tady bych jí chtěl říct, že eh, Budu dbát také na to, aby rozpočtová okruh 3, a k tomu patří také programy v Envy, že se to nedostane, nebude sem leto. Máme tady ještě malou marži v okruhu 2, takže toto považuji za něco, co není ohroženo ale e, ta e, touha škrtat, ta si bude muset vyhledat nějakou oběť a já doufám, že to nebudou programy stavující se na životní prostředí. Ještě informace paní Müller. děkuji za vaši otázku. Dobrá, já to jako formuluji konkrétně. Mně vůbec nejde o to, abychom e, průmyslu dávali více peněz. abychom je napřilákali do eh, agentur. Tím spíše, že podle mého názoru tady není žádná eh, ta souvislost mezi platbami členských států a nezávislostí agentur. Už jsme zažili situaci, kdy Nezávislost eh, znalců, například při sestavování posudků v Evropské agentuře pro léčiva, kdy tato nezávislost byla masivním způsobem spochybněna. A Tady jsme dosáhli skutečně změn, ale generální ředitel EMA eh, eh, seděl jednou proti mě, já ho dobře znám, protože dříve Eh, byl administrátorem, byl pracoval tady v tomto parlamentu a on mi říkal, Jenci, dovedeš si představit, eh, když se podíváme na situaci financování univerzit, že skutečně jeden profesor na farmacii v Evropské unii, že najdeme jednoho profesora, který třeba eh, tři roky, který tři roky nepracoval pro průmysl, to je těžké ho najít. Takže otázka nezávislosti znalců, to je otázka kdy se dá tlačit na nezá, opravdu na nezávislost Mm, abychom našli někoho, kdo nespolupracoval s průmyslem, ale když mm, bychom takové lidi použili, tak musíme vzít mm, v potaz, že bychom měli na pomoci eh, agenturám k přístupu eh, k vědě. Těchto lidí je opravdu málo a důvodem toho eh, jsou prostředky. Eh, já si nedovedu představit nějakého někoho na katedře nějaké evropské univerzity, který by řekl ne, já bych teď eh, chtěl pracovat i nadále, neomezeně jako znalec pro Evropskou agenturu a proto odmítá výzkumný, výzkumnou zakázku průmyslu. Takový člověk se ještě nenarodil. Mně jde o toto. Existuje celá řada agentur, které dostávají poplatky z ekonomiky za služby, které poskytují. A to tím, že splní zakázku, naplní zakázku, třeba přeskoumají nějaký preparát nebo nějakou, zaregistrují nějakou značku, prostě splní nějaký úkol, který musí splnit agentura a e, který, e, který e, naloží to na něho právě tyto evropské smlouvy. A za tuto službu platí, se platí poplatky. Já se ptám, jestli tyto poplatky by nemohly být vyšší, tak abychom ve větší míře mohli přispět k financování těchto agentur což by pak zase ty výdaje, které my musíme poskytnout z rozpočtu, snížilo. A to by pak mohlo buď vést k tomu, že bychom mohli přímo více lidí, naprosto s vámi souhlasím, a nebo by úkoly agentur byly eh, stanoveny trošku jinak. Ale mm, já se musím zabývat takovou situací, kdy na jedné straně mi agentury říkají, Pane Kajere, naš, naše úkoly rostou a jsme na kraji, mm, na, na kraji našich možností. A na druhé straně Eh, jsme nuceni touto strašnou dohodou, která vznikla v roce 2013, abychom ve všech institucích Evropské unie, tedy i v tomto parlamentu, ale také v agenturách, bychom eh, odbourávali 5 personálu. Komise tady nemá všechna generální ředitelství plus agentury ne, ne, nepočítá dohromady a nevypo, ne, nesnižuje z toho 5%. Ne. Každá jednotlivé agentuře e, e, e, poručila toto škrtnutí 5% a teď přicházejí nové úkoly, eh, teď mají být vytvořena nová místa, eh, ale to by eh, pak šlo z redeployment. To znamená, že by pak docházelo k 10% odborávání personálu a tento takzvaný redeployment pool by pak byl tímto nakrmen. To je situace, která trápí jednotlivé agentury. Teď pravděpodobně všichni víme, jak populárně je to, když doma v našich členských státech se zasazujete za to, aby Evropská unie dostala více peněz více peněz ani už nemůžeme eh, dostat, než eh, v Německu se třeba řekne, potřebujeme více peněz pro Evropskou unii. Eh, já to mohu i nadále dělat, protože říkám, ty úkoly, před kterými stojí Evropská unie a které musí naplnit na základě smluv, ty musí být naplněny a členské státy buď musí schválit vlastní prostředky, anebo musí dát dispozici více peněz. Tak toto je můj zásadní postoj k tomu. A tam, kde eh, peníze třeba přijímáme formou poplatků, tam jsem proto, aby to bylo tak dostatečné, abychom eh, eh, mohli generovat příspěvky do rozpočtu. Ale to je jiná diskuze, povedu ji s vámi rád někdy jindy. Děkuji vám za otázky a jsem dál i nadále k dispozici. Budeme-li vést další diskuze. Děkuji. Thank you, Mr. Geyer. Děkuji panu Gajerovi. Dobrý den. Já mám pouze jeden úkol ehm, a sice informovat vás o harmonogramu. Ehm, to je ten bod 7. Ta, ten termín pro podávání poznacích návrhů je 31. května do 12 hodin v poledne. Potom ve výboru budeme hlasovat 21. června a Hlasování eh, na plenárním zasedání bude na červencovém plenárním zasedání mezi 4. a 7. červencem. Eh, co se týče rozpočtového výboru, tam eh, návrh rozpočtu bude prezentován 13. a 14. června. A to je tedy tolik o harmonogramu. Chtěl bych teď eh, ještě jednou poděkovat panu Gajerovi eh, za jeho příspěvek eh, zde ve výboru pro životní prostředí. Pojďme teď dál k dalšímu bodu, což je prezentace Evropského hodnotící orgánu, který hodnotil implementaci ehm, týkajícího se Ehm, veřejnost eh, týkající se materiálu určený pro styk s potravinami. Chtěl bych dát slovo teď eh, eh, Děkuji, jmenuji se Katarina Parafijová a pracuji pro tento jednotku, která se zabývá hodnocením Ehm, pracujeme tedy na zprávách, které se týkají implementace, ehm, provádíme tyto hodnotící studie, ehm, vyhodnocujeme dopad eh, těch nejrůznějších kroků. Tady vidíte, co jsme v poslední době publikovali. Co se týče materiálů určených pro styk s potravinami, to je zpráva, kterou jsme vypracovali, abychom vám pomohli eh, některé věci s tím související vyřešit. Ta studie eh, se zabývá nařízení 1935 z roku 2004, eh, což, jsou, což je nařízení, které se zabývá těmi různými věcmi týkajícími se materiálů určených pro styk Provedli jsme příslušný průzkum mezi zainteresovanými stranami. V roce 2015 máme nejrůznější zástupce těchto skupin, ať jsou to podnikatelé, výzkumní pracovníci, spotřebitel a tak dále. Všechny zúčastněné, zúčastněci všechny strany, eh, získali jsme 61 jednotlivých příspěvků od těch zainteresovaných partnerů. Jinými slovy, eh, jedná se skutečně o velice reprezentativní studii. Chtěla bych poděkovat všem těm, kteří se zúčastnili této studie za jejich účast. Eh, sebrali jsme tedy údaje, eh, použili jsme k tomu námi připravený dotazník. Tady máme ty základní kritéria pro využití relevance, koherence, evropská přidaná hodnota, efektivita, výkonnost, komplementarita a použitelnost. Komplementarita a využití utility jsou ty poslední dva body. Jak vidíte, eh, jde nám hlavně o ty silné stránky, tak jak se projevují v vnímání těchto věcí ze strany spotřebitelů. Ukázalo se, že existují dva velké problémy. Za prvé je to eh, problém, který se týká právního rámce Eh, který upravuje tyto věci a za druhé potom je to otázka implementace existujících pravidel. Dovolte, abych teď podrobněji se o tom zmínila. Eh, většina těch zainteresovaných stran se domnívá, že ta, ten současný právní rámec není kompletní, že tady chybí konkrétní opatření eh, týkající se několika těchto materiálů. Proč je to problém? Problém to je proto, že podle tohoto nařízení se jednat o materiály, které neohrožují lidské zdraví a také nemění kvalitu dané potraviny. To je obecné, eh, obecný požadavek, který se týká všech těchto materiálů. Eh, v Alexu k toto eh, nařízení se hovoří o specifických opatřeních, která můžeme přijmout. To jsou tedy implementující opatření a jestliže tedy existují nebo neexistují, to pochopitelně má vliv na celkovou implementaci těchto materiálů. Ehm, na celoevropské úrovni zatím nebyla přijata žádná takováto konkrétní opatření. Ehm, ty eh, evropské, evropská opatření se týkají pouze čtyř materiálů plastických, materiálů, dále keramiky, degenerace celulózy a tzv. aktivních a inteligentních materiálů. E, některé věci nebyly vůbec harmonizovány ještě, což e, znamená, že pouze některé členské státy přijaly, při, při, přijali, při, příslušná opatření. Obecně se dá říci, že ti, kteří se zúčastnili to, toho dotazníkového ošetření, e, tvrdí, že nejsou přijata, nebyla přijata žádná specifická opatření a že proto požadavky kladné tyto materiály nejsou splněny a trh e, je e, v podstatě narušen některými e, požadavky, které se liší mezi jednotlivými členskými státy. Proto si myslíme, že vlastně to má ve svém důsledku negativní dopad Ehm, máme takové negativní dopady, jako jsou například bariéry na vnitřním trhu, nezajišťujeme uniformitu těchto materiálů, dále potom jsou zvýšené náklady na dodržování existujících pravidel. Ehm, dále potom je to ztráta konkurenceschopnosti, nedostatečná invenc, množství inovací a podobně. Proto ehm, většina účastníků doporučuje, aby konkrétní eh, opatření se týkala těch neharmonizovaných materiálů. Jak vidíte, co se týče kartonu a papíru, eh, tady to je první priorita, co se týče harmonizace, to navrhuje 62% zúčastněných. Um, Eh, co se týče vlastního rozsahu harmonizace, tady eh, účastníci hovoří o dvou doporučeních. Za prvé, ta specifická opatření by měla vytvořit jakýsi EU standard eh, testovacích materiálů, tak aby bylo zajištěno, že to testování skutečně provádějí pouze společnosti a testovací laboratoře, které používají stejné metody a stejné standardy. Za druhém, ten standard by měl být specifický pro každý materiál, tak aby zohledňoval ty unikátní vlastnosti, které daný materiál má. A jde o to, aby to testování bylo na základě metod, které eh, nepovede k, k nejasným a eh, výsledkům. Dále eh, jsme došli k závěru, že tyto specifická, tato specifická opatření by měla vycházet z vědeckých důkazů a měla by stále sledovat vývoj vědecký. Dále se zde hovoří o tom, že je potřeba posílit spolupráci kteří by mě, eh, všech, kteří by potom měli reagovat i na eh, to, čemu se věnuje výzkum, například týkající se recyklovaných produktů, takzvaných koktejlů a podobně. Co se týče implementace těch existujících pravidel, ty hlavní problémy, které, o kterých se zmiňují účastníci, se týkají eh, vysledovat, možnosti vysledovat tyto materiály, dále potom dodržování eh, dokumentace a za třetí potom je docela oblast kontrol. Eh, co se týče těch eh, deklarací týkajících se plnění daných eh, pravidel, o těch také hovoří účastníci a tvrdí o tom, že by se měly tyto věci zlepšit. Hovoří jako problematik, o problematické oblasti vlastní kvalitou a také spolehlivostí těchto materiálů. Zmiňuji se také o možnosti vysledovanosti, vysledovat tyto materiály, proto eh, doporučuji, aby se podniky eh, příslušným způsobem vyškolili, tak aby mohli zlepšit to eh, plnění těchto základních pravidel. Dále potom bychom měli se snažit o to, abychom to věci zlepšili. A za třetí potom jsou to otázky týkající se správné identifikace těchto materiálů. Co se týče kontrol, tady účastníci hovoří o tom, že kontrolní činnosti se neprovádějí e, stejně intenzivně ve všech členských státech a to by nemělo tak být. Přesto však e, údaje, které jsme získali, e, neopravní nás k závěru, že toto je skutečně pravda. Proto potřebujeme další výzkum Ehm, měli bychom se zaměřit v tomto výzkumu na intenzitu těchto kontrolních činností, měli bychom se podívat na to, jak vypadá dokumentace, která podporuje to, že je všechno splněno, všechno pravidla a týká se to také otázek importu. Ehm, myslím si, že zkušenosti z členských států by se mohly stát eh, velice ceným základem pro další práci na těchto otázkách ještě jednou se vracíme k těm výsledkům. Tady máme to hodnocení ze strany účastníků průzkumu. E, ukázalo se, že e, co se týče e, bezpečnosti, to jsou naprosto základní věc a platí více u těch harmonizovaných materiálů. Většina účastníků hovoří o tom, že harmonizace skutečně může znamenat přidanou hodnotu. Děkuji vám za pozornost. Pochopitelně ráda budu reagovat na jakékoliv vaše dotazy, ale teď eh, nejdříve paní Šaldemozry měla přijít se svou prezentací. Děkuji, děkuji. Teď tedy dám slovo eh, zpravodajce paní Christel Šaldemoze. Máte slovo. Tak for A also tak for... Děkuji za tuto skvělou prezentaci som har været lavet, som har været vigtigt for mig at få præsenteret her i dag. Tato studie mě hodně pomohla. Máme zde řadu závěrů z této studie a celou řadu z nich jsem i já převzala ve své zprávě. Myslím si, že je důležité, když děláme doporučení v této oblasti, abychom vycházeli z fakt a nejen z nějakých přání. O co tady obecně jde? Můžeme říci, že současná legislativa je dobrým základem pro úpravu materiálu a předmětů určených pro styk s potravinami. Ano, je to dobrý základ, ale jsou zde jisté nedostatky, jisté mezery. Celá řada těchto kontaktních, kontaktních materiálů není úplně dobře řešena, především pokud jde o implementaci stávající legislativy. A já mám celou řadu doporučení, nebudu zacházet do detailu, protože ty si můžete přečíst ve zprávě, ale obecně bych chtěla doporučit, abychom požádali Evropskou komisi, aby přijala více opatření na evropské úrovni pro více látek Především mám na mysli karton, papír a povrchovou úpravu papíru a kartonu, ale také pro Ingoust. Víte, že je zde spousta podniků, které požadují totéž. A právě v tom podle mě spočívají ty nejdůležitější nebo největší aktuální problémy. Je zde také úsilí o harmonizaci opatření platných pro celou řadu těchto materiálů a předmětů. Další věc je také bezpečnost. Je třeba zaručit bezpečnost potravin a proto je třeba kontrolovat a ověřovat tyto materiály a předměty určené pro styk s potravinami. A proto je třeba poskytnout více prostředků agentuře pro bezpečnost potravin. Pokud chcete přijímat více opatření na evropské úrovni, pokud žádáte, aby byly více zkoumány tyto materiály a předměty určené pro styk s potravinami, tak je nutné, aby agentura pro bezpečnost potravin měla více prostředků a aby také měla mandát. A proto my chceme, aby členské státy souhlasily s tímto postupem. V materiálech eh, určených pro styk s potravinami byly zjištěny endokrinní disruptory. Proto je důležité, aby Agentura pro bezpečnost potravin přeskoumala tato obvinění a tato podezření. Dále je také dbát na to, aby tato, tyto kontaktní materiály odpovídaly směrnici REACH a jejich, jejím požadavkům. Musíme mít také náležité kontrolní mechanismy. Jak fungují kontroly v současné době? To je zásadní věc. My potřebujeme harmonizované kontroly mnohem více, než je tomu v současné době v různých členských státech. A zde Evropská komise musí dbát na to, aby členské státy měly proškolený personál, aby měly harmonizované kontroly a aby ty kontroly byly mnohem efektivnější, aby se více zaměřovaly na rizikové elementy, než aby to byly jen takové obecné kontroly, jako tomu bohužel je v současné době velmi často. Důležitá je prevence. Musíme také dbát na to, aby třetí země uplatňovaly stejná pravidla pro kontaktní materiály jako země Evropské unie. Pouze takto bude možné zaručit bezpečnost potravin, bezpečnost těchto obalových kontaktních materiálů. Víte, pane předsedo, my jsme omezeni rozsahem zprávy, takže jsem do této zprávy nemohla začlenit eh, všechny prvky, které bych tam ráda uvedla. Bohužel. Snažíme se zohlednit otázku vztahu mezi kontaktními materiály a kruhovým hospodářstvím. Snažíme se to tam nějak začlenit. Nechceme, aby nám legislativa v oblasti kontaktních materiálů, nebo tedy materiálů určených pro styk s potravinami, bránila uplatňovat nebo provádět tedy kruhové hospodářství tomto smyslu byly předloženy pozměňovací návrhy, které určitě obohatí mou zprávu. Myslím si, že současná legislativa je dobrým základem, ale můžeme ji ještě vylepšit tím, že budou přijata specifická opatření, která se budou týkat kontrol a také mandátu pro Evropskou agenturu pro bezpečnost potravin. Ještě jednou děkuji autorům této zprávy a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Nemáme mnoho času, ale přece máme ještě pár týdnů, než budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích. Děkuji. A teď první kolo eh, se stínovými zpravodaji. Začneme eh, paní Konin Lagin. Eh, Pane předsedo, nejprve chci poděkovat Chtěla bych začít svou zprávu eh, srdečným poděkováním zpravodaji PC paní Šaldemoze. Myslím, že to bylo příkladné, jak předem už eh, spolupracovala i se stínovými zpravodaji při slyšení, při diskuzích, při společných akcích. Takže vždycky eh, jsme mohli tuto situaci odhadnout, jestli nás se nachází na správné cestě nebo ne. Děkuji také za studii. Hned ve svých, svém krátkém prohlášení o tom něco řeknu, protože to bylo přesně, to jsou přesně ty otázky, kterými se předem mm, zabýváme, které jsme si položili. V této souvislosti bych ale chtěla důrazně říct něco na adresu komise. A sice eh, já vymořádně lituji toho, eh, že tento Joint eh, Research Center ještě, tu studii ještě nemáme tohoto výzkumného ústavu. Její obsah by byl určitě velice užitečný a dobrý pro naše rozhovory tady ve výboru. Ještě pár doplňků, mohu to teď zkrátit, protože jste už mnohé z věcí, které jsem chtěla říct, řekla taky. Máme harmonizovaná opatření 4 a 13, neharmonizované opatření, po té, co jsem slyšela, máme ve skupině těch neharmonizovaných, to je to, co jste Eh, řekli, tady máme obrovské potíže. Některé členské státy mm, na tuto skupinu produkt eh, našly jednotlivá řešení, eh, například v Belgii, Německu, Francii, Lotyšsku. Tam existuje úprava papíru, v Belgii, Francii, Řecku a Itálii zase existují ustanovení týkající se poprstvování. V jiných státech zase jsou zakázány určité látky a v jiných ne. To, že neexistuje žádná harmonizace, tady by měl platit zásada vzájemného uznávání Eh, příští minulý týdnech jsem ale stále znovu slyšela a také se to teď vyrozuměla, možná ještě to můžete eh, znovu zopakovat, že tento eh, princip vzájemného uznávání není dostatečný a nefunguje dostatečně a proto bych i tady chtěla poprosit komisi, aby se vyjádřila ještě jednou k této otázce. Co se týče eh, eh, těchto, eh, toho, že nefunguje to vzájemné uznávání, musíme si zvážit, jak budeme postupovat s těmito 13 skupinami produktů. Potřebujeme ještě harmonizaci, protože tady máme, nebo bude, budeme klást prioritu na skupinu produktů. I tady bychom potřebovali zhodnocení komise už stávající jednotlivá e, národní opatření a projekty, které právě probíhají, jako třeba v Německu, e, nebo doporučení e, Spolkového institutu pro posouzení riziku, nebo ostatní věci týkající se tiskařských barev a minerálních látek, můžeme to do toho začlenit a, po, a pak, a to je pro mě velice důležité, potřebujeme praktická řešení. Důležité je, abychom s našimi požadavky nešli příliš daleko na návrzích k eh, umělým hmotám vidíme, jak eh, detailní zadání prostě nejsou vždy eh, správná. Naše návrhy by proto, měli bychom byli schopni zohlednit aktuální poznatky vědecké a tak musí v konečné instanci jít otázku toho, co máme, v, mm, co se skrývá za obalem a jaká rizika z toho vyplývají. Pár malých doplňků ještě podnětů ke zprávě, eh, které předložím jako pozměňovací návrhy. Jednak vědecký vývoj by měl být více zohledněn eh, u těchto kontaktních materiálů. A v této souvislosti se eh, naskytá otázka testovacích metod eh, u určitých skupin produktů, pak jsou to aspekty dopadu nanomateriálu a eh, dopady na znečištění recyklovaných materiálů. Toto by mělo být všechno také zohledněno a mělo by tady být zajištěna lepší koordinace Eh, z agentury EFSA e a lepší kontrola ze strany národních eh, úřadů. A Kristel Šaldemoze už to tady říkala, velice důležité je to, abychom eh, se postarali o to, že to všechno bude uvedeno v soulad s oběhovým hospodářstvím. To nebude tak úplně jednoduché, to bych chtěla předeslat, když se podíváme na německý problém tiskařskými barvami. Musíme ale se postarat o to, abychom našli řešení, proto děkuji, vítám tuto zprávu a předložím pár pozměňovacích návrhů k tomuto. Děkuji. Děkuji. Paní Jeten Meky je další. Děkuji. I já bych ráda poděkovala eh, paní zpravodajce, protože eh, skutečně spolupráce s paní Šaldemoze byla velice dobrá. Já jsem jedna z stínových eh, zpravodajek Um, musím říci, eh, že jsme si velice rozuměli, na většině věcí jsme se shodli. Myslím si, že téměř všichni se shodneme na tom, že bychom měli mít harmonizaci těchto materiálů určených pro s potravinami. Já jsem eh, velice pro. Um, Pochopitelná situace je velice komplikovaná, eh, komplikovaná tím, že existuje celá řada neznámých materiálů, které mohou spolu vzájemně na sebe reagovat. A to všechno má dopad na eh, naše zdraví. A obavy z toho plynoucí se stále zvyšují, takže si myslím, že to jsou věci, které musíme mít na paměti a které musíme také promítnout do svých rozhodnutí. co se týče těch e, dopadů toho všeho a také toho hodnocení, které zde bylo prezentováno, je, tady je třeba konstatovat, že e, tyto informace se nedostávají vždy k těm, e, kdo by s nimi měli pracovat. To je věc, kterou bychom měli nějakým způsobem upravit. Co se týče té vyšší míry harmonizace u nového nařízení, tady si myslím, že musíme k tomu mít k dispozici dostatečné vědecké Eh, vědecká zjištění musíme harmonizovat také eh, testovací eh, metody a mít k tomu příslušné finanční zdrojem. Nemá cenu mít nějakou společné nařízení a nemít přitom k dispozici stejné metody. Pane předsedo, materiály, které mohou být škodlivé, představují pouze část tu chemickou stránku té věci, to pochopitelně představuje velký problém, ale e, kromě těch kontrol musíme e, vyhodnocovat také další chemické látky, které, kterých se to týká. Na základě e, rýče a vlastního obsahu těchto materiálů. Myslím si, že nás čeká opravdu ještě velká práce, tak aby to všechno bylo nějakým způsobem rozumně zpracováno. Co se týče možné toxicity těchto materiálů, to je další obrovský úkol, který musíme eh, řešit eh, v rámci takzvané cirkulární ekonomiky. Musíme omezit eh, množství takových materiálů, které představují riziko pro naše zdraví. Já jsem pro autoregulaci a myslím si, že e, by bylo dobré, kdyby tyto věci byly preskriptivní, tak abychom skutečně zajistili snížení rizik. Autoregulace ale nemůže nahradit e, e, nezávislý výzkum. Jinými slovy, potřebujeme autoregulaci, potřebujeme spolupráci a potřebujeme také výzkum. Chtěla bych ještě jednou poděkovat paní zpravodajce a všem stínovým zpravodajům. Další je pan Ek. Pan Ek. Pan, pan Ek. Tedy ne, eh, takže pojďme pan, na, panu Hojsingerovi, máte slovo. Ano, milí kolegové, kolegyně, nejprve bych chtěl poděkovat paní Šaldemuze, za dobrou práci už předem. Už se konaly akce k tomuto tématu a myslím si, že zpráva paní Šaldemoze je dobrou základnou pro další diskuze. A v každém případě e, se shodneme na tom, že lepší harmonizace v EU je nezbytná, o tom není pochyb. I to, že musíme EFSU lépe vybavit, abychom si vytvořili dobrou základnu, aby nedošlo žádné rozumění. My zelení nemáme nic proti EFSE. Se nedám o to, aby dobře odváděla svou práci. Protože jsou jistě problémy, ty nesmíme popírat při dovozu z třetích států, musíme dbát na to, aby právní předpisy byly dodržovány přesně tak, jako v Evropské unii. Pak téma endokrinní disruptory taky musíme dbát na to, aby naše potraviny se s tímto nedostaly přes balení do kontaktu s těmito materiály a e, to bylo ještě dost dosud podceňováno, podle mého názoru, ale musíme se tomu intenzivněji věnovat. A pak musíme dávat pozor na to, abychom zharmonizovali předpisy. Není možné, abychom E, na hračky, e, některé látky zakazovali a zase ale připouštěli balící materiály. Tady nutně musíme vynaložit tlak na harmonizaci. Už se o tom mluvilo. Jedno téma, které paní Šaldemo se ještě, myslím, nedostatečně e, zpracovala, je téma opadů. Všichni usilují o oběhovou, oběhové hospodářství. E, jistě, že tady existují určité konflikty. E, tady máme ochranu potravin a pak e, celý recyklační, recyklaci, ale musíme se starat o to, abychom problémy s odpady pokryli nebo vyřešili co nejvyšší mírou recyklace. Další body o kterých jsem se ještě chtěl zmínit a o kterých jsem mluvila, je mluvilo, jsou nanomateriály, dále tiskařské barvy a koktejlový efekt nejrůznějších kombinací chemikálií, které se objevují v baleních a k tomu ještě nemáme dostatek údajů. A poslední věc, potřebujeme lepší koordinaci eh, mezi nařízením REACH a právními předpisy, Um, o e, kontaktech, které jsou ve styku s potravinami. E, e, toto bychom měli více zharmonizovat. Proto si myslím, že máme dobrou základnu k tomu, abychom rozpracovali dobrou zprávu, i když hůty jsou krátké, ale myslím si, že jsme schopni za parlament přijít s dobrým stanoviskem. Děkuji. Thank you and... Děkuji. Pan Pedicini je dalším. Děkuji, pane předsedo. Na úvod eh, bych eh, rád eh, reagoval na to, co jsem právě slyšel. Když zelení říkají, že musíme být tvrdší, že musíme tvrději bojovat proti endokrinním disruptorům, možná bychom v této věci měli zastavit to hlasování o důvěře. No ale nechme toho. Já děkuji předsedovi a děkuji paní Šaldemoze za odvedenou práci. Měli bychom se zaměřit na to, že takovéto materiály používané v obalech, například eh, v kartonech eh, nebo ve folích, anebo v nádobách, eh, jako jsou pánve a tak dále, tam si klademe otázku, zda tyto látky mohou přecházet do potravin a kontaminovat je, ať už se jedná o eh, látky, které jsou tam dodávány záměrně anebo neumyslně. Mohou to být eh, také látky, které pocházejí z recyklace. Velmi důležitá je otázka interakce mezi balíčkem pro kruhové hospodářství a nařízením o kontaktních materiálech. Souvislost eh, se směrnici REACH je také jasná. Musíme zajistit, že škodlivé látky, které jsou postupně odstraňovány, Nařízením o chemických látkách budou postupně odstraňovány také z těch kontaktních materiálů. Myslíme si, že by měly být zavedeny testy in vitro, které budou eh, povinné pro screening eh, endokrinních disruptorů. Pokud jde o hodnocení rizik, myslíme si, že je důležité přinést eh, údaje, které se týkají toxicity pro lidský organismus, eh, nejen pokud jde o látku jako takovou, ale také pokud jde o dobu vystavení a tak dále. Musíme také vyhodnotit mikrobiologické riziko těchto materiálů. Už existují bezpečnostní kritéria pro mikrobiologické riziko a já si kladu otázku, zda se uvažuje o zavedení podobných kritérií, pokud jde o kontaktní materiály, které by mohly přenášet bakterie nebo viry. EFSU jsme několikrát kritizovali za to, že pracuje nepříliš transparentně. Občané po nás požadují transparentnost, protože skutečně chtějí vědět, zda pracujeme v jejich zájmu. A EFSA v tomto smyslu je zcela neadekvátní. Neadekvátně řeší tento svůj úkol. Děkuji. Thank you. And next... Děkuji, paní Tornado. Další. Jdu. Děkuji, pane předseda. Zpráva naší kolegyně se dobře zaměřuje na určité otázky a já jí za její práci děkuji. Jsem přesvědčena, že harmonizace v této oblasti je zásadní pro dobré fungování vnitřního trhu a má zabránit eh, příliš velké nerovnováze. Tento proces harmonizace musí probíhat směrem nahoru. Musí zde být přísnější normy, které budou také založeny na obezřetnosti. Nehovoříme o nějakém eh, namátkovém riziku, ale o opravdu každodenním riziku, protože jsme v průběhu celého života už od narození vystaveni působení těchto materiálů. Proto musíme být opatrnější než u jiných otázek. Vítám tuto zprávu také, pokud jde o podporu hodnocení rizik ze strany EFSA, ale mám k tomu dvě poznámky. Za prvé, k odstavci 6. Vy právě zdůrazňujete náklady na hodnocení rizika a říkáte, že je třeba navýšit prostředky agentury EFSA. Nemůžeme existovat bez efektivní evropské agentury, která bude mít nástroje, aby zajistila bezpečnost občanů. Nicméně zde říkáte, že zde existují i národní marže pro uplatňování některých ustanovení nařízení. Dokud proces harmonizace nebude dokončen, můžeme odhadovat, že rozhodnutí nebo tedy doporučení národních agentur jsou podložena a musí sloužit jako podklad pro evropské rozhodnutí a to v rámci rychlejšího a operativnějšího postupu. Další bod eh, a velmi důležitý. Hodnocení rizik. Kritéria definice endokrinních disruptorů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Velmi často se vracíme k této otázce, ale právě proto, že se zde slučuje celá řada témat. Musíme zlepšit hodnocení rizik, musíme upřesnit kritéria pro analýzu a musíme také zvýšit sanitární a potravinovou bezpečnost. A to vše s ohledem na endokrinní disruptory, které z dlouhodobého hlediska budou mít velký dopad na zdraví našich spoluobčanů. Uh, děkuji, tím jsme se dostali na konec toho prvního kola otázek a připomínek. Teď eh, eh, druhý, druhé kolo, paní Boylen. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo. Také vám děkuji za tu diskusi o těchto materiálech. Myslím si totiž, že to je téma, kterému se nevěnuje dostatečná pozornost, určitě ne taková, kterou si zaslouží. A je dobré, že v těchto věcech skutečně e, společně souhlasíme. Hlavně, když si uvědomíme, e, že asi 15 tisíc těchto materiálů se používají pro balení potravin a víme, že tím se vlastně vystavují e, lidé chemickým látkám. Existují zde určitá potenciální rizika Um, která nejsou často eh, zohledňovaná, protože eh, mnoho lidí se domnívá, že eh, vlastně všechno souvisí spíše s tím, co obsahuje daná potrava, spíše než ten materiál učený prostých s těmito potravinami. Přitom právě v těchto materiálech mnoho těchto materiálů není regulováno, v podstatě pouze 13 z 15, proto si myslím, že tady potřebujeme daleko vyšší stupeň harmonizace. Kromě toho tady existují rozdíly mezi požadavky na bezpečnost, tak jak se projevují v naší legislativě a tou realitou, se kterou se setkáváme v životě. Uh, Eh, tyto materiály by neměly eh, vylučovat jakékoliv látky, které jsou škodlivé pro lidské zdraví. Pokud to ale je dodržováno, to, o tom skutečně existují velké pochybnosti. Myslím si, že tedy musíme prosazovat i vymáhání eh, těchto pravidel. Vystavení těmto materiálům je v současné době devětkrát vyšší v případě batolat a malých dětí a proto si myslím, že Eh, se musíme soustředit i na ty menší penší eh, balení, kde ten kontakt je menší. A eh, také je potřeba si uvědomit, že je potřeba upravovat i otázku otázku životnosti těchto látek, které by měly mít příslušným způsobem upraveny. Uh, Jestliže hovoříme o dopadu na mladé děti a na dospívající, tak tady je potřeba si uvědomit, že i snížené dávky těchto látek mohou mít velice závažný dopad na tyto eh, děti. Víte, že to je přímo, eh, to má vliv také na vznik eh, karcinogenu, na, kar, pardon, rakoviny. Ehm, Eh, myslím si, že ty endokrinní disruptory skutečně představují obrovské riziko, hlavně pro malé děti. Dále bych se chtěla obrátit na komisi se žádostí, aby nám eh, řekla, co si myslí o tom, co prohlásil ministr pro životní prostředí Francie, který prohlásil, že nedostal k dispozici právě to hodnocení těchto um, materiálu a já tomu vůbec nerozumím. Myslím si, že to je věc, která by se jistě měla být zveřejněna. Už teď zveřejnění těch údajů je velice um, um, opožděné a já bych byla velice ráda, kdyby nám komise nějakým způsobem vysvětlila, proč tomu tak je. Děkuji. Děkuji. Další je paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Všichni souhlasíme s tím, že je zásadní posílit harmonizaci implementaci těchto pravidel. Pokud jde o vystavení našich spoluobčanů chemickým látkám, které jsou obsaženy v materiálech určených pro styk s potravinami. Já děkuji zpravodajce její práci, ale je podle mě politování hodné, No máme zde seznam a u těch 17 materiálů, které jsou obsaženy v rámcovém nařízení, jsou pouze čtyři předmětem specifických opatření na úrovni Evropské unie. To mně připadá opravdu podivné, když víme, že představují riziko pro veřejné zdraví. Hodně se zde hovořilo o kartonu, o papíru, o a, ingoustu, já budu více hovořit o plastu v návaznosti na endokrinní disruptory. Velmi dobře víme, že je to tabu otázka pro Evropskou komisi a právě proto já se k tomu znovu vrátím. Protože chceme efektivně řešit eh, složení především tedy plastů, které jsou v kontaktu s potravinami. Jak jsem říkala, je to podle mě zcela zásadní. Tohoto cíle ovšem nemůžeme dosáhnout, pokud nebudeme mít specifické pravidlo, které se bude týkat eh, endokrinních disruptorů, které jsou přítomny ve většině těchto produktů. My velmi netrpělivě očekáváme definici, kterou nám komise přislíbila ještě před létem. Odstavec 10 zprávy paní Šaldemoze. Ten eh, vítá zavedení limitní hodnoty pro bisfenol A, který je obsažen v obalu, v obalech a plastových nádobách, ale zpráva také zdůrazňuje, že tento migrační limit se nevztahuje na všechny materiály určené pro styk s potravinami. Známe závažná rizika, která souvisejí s bisfenolem A jako endokrinním disruptorem. Já připomínám, že ve Francii je to zakázáno už od ledna 2015 ve všech potravinových obalech a nádobách. Takže dnes zde máme skutečně rozpor. Na jedné straně chceme nějakým způsobem upravovat materiály a předměty určené pro styk s potravinami, ale zároveň nechceme upřesnit pravidla pro endokrinní disruptory. Já tedy plně podporuji výzvu paní zpravodajky k přeskumu stávajícího legislativního rámce, ale to můžeme udělat pouze v případě, že přijmeme nová pravidla platná pro endokrinní disruptory. Děkuji. Thank you and... Děkuji. Další pan Melior. Pan... Děkuji, pan... Děkuji, pane předsedo. já jsem ráda, že dnes diskutujeme o látkách, které obklopují naše potraviny a které eh, se dostávají do eh, potravin. A eh, myslím si, že je na čase, abychom si vyměnili názory na toto téma. Děkuji paní zpravodajce, paní Šaldemose, srdečně za zprávu. Myslím si, že pokryla dost podstatné body. To, co předtím říkali kolegové, mohu eh, naprosto podtrhnout z těch 17 FCM eh, jsme harmonizovali pouze 13 eh, a myslím si, že to není jenom eh, škodlivé pro evropský jednotný trh, to jsem chtěla zvláště zdůraznit, ale pochopitelně to představuje i problém pro kontrolu. Protože pokud tady není žádná jednotnost, tak jak budeme chtít provádět skutečné kontroly? A zvlášť je tu Eh, to, to co ne, nebylo do, dodrženo, a to je vzájemné uznávání, kdyby toto bylo zaručeno, tak i kontrolní možnosti by byly lepší, ale to pro, prostě nefunguje. Takže na tomto pozadí jednoznačně ano, tato harmonizace je nutně nezbytná. Ale myslím si taky, že několik kolegů o tom mluvilo. Na jedné straně máme EFSU, ale na straně druhé máme REACH, eh, a, a agenturu pro chemikálie, která Eh, tady se musí po, po, po, předložit posouzení určitých látek a sdělit, zda jsou vhodné či ne. A eh, myslím si, že obě strany by měly úzce spolupracovat a měly by si vyměňovat názory, protože eh, jedna nemůže existovat bez druhé. I my můžeme společně popřemýšlet o tom, jak bychom to celé mohli vylepšit tím spíše, že jsme předtím slyšeli, eh, že je málo peněz v našem rozpočtu a že to všechno musíme nějak zvládnout. Takže ještě jednou srdečně děkuji zpravodajce a jsem si jista, že se nám podaří dopracovat se ke dobrému společnému výsledku. Děkuji. Eh, pan Filner. Uh, děkuji. A děkuji paní kolegyně za velmi dobrou zprávu eh, jako zpravodaj pro eh, je tedy jednotný trh. Já si myslím, že je velice důležité mít tady jednotná pravidla pro eh, tyto FCM. A jak jsme slyšeli, tak jenom 4 ze 17 byly schváleny na tomto seznamu aniž bych chtěl jít do větších detailů. Myslím si, že je eh, důležité eh, konkrétně otázka eh, týkající se papíru a pryž a kartonu. Máme tady ty nové a recyklované produkty, protože vím, že by někdo mohl říct si dobrá, ale to bychom neměli dělat, protože musíme propagovat eh, eh, oběhové hospodářství, ale myslím si, že tady je prostor pro oboje a je důležité, abychom to měli, protože tady máme různé eh, věci, takže bychom měli toto rozpoznat v, této, v tomto stádiu, toto je důležité. A za druhé, myslím si, že mám jsou to některé věci, to, to, jak se diskutuje o koktejlových efektech v tomto kontextu, protože Eh, jistě, že pravidla EFSA musí být jasná a oni by měli stanovat určité eh, bezpečnostní eh, limity, tak aby se vzali v úvahu koktejlové efekty. Ale pak tady máme ten výraz koktejlový efekt, to bylo používáno rozdílným způsobem z různých stran, různými lidmi. A není tady jasná definice tohoto, ale jestliže někdo si myslí, že bude používat termín koktejlového efektu, eh, proto aby se vzali v úvahu známé, známé látky, eh, známé důsledky, eh, to ano, ale právě je to možné tím, že budeme mít jasné preventivní principy, to je to, co už EFSA používá v zásadě, ale budeme mít hodnoty z bezpečnostní a budeme brát právě hodnotu v eh, potaz. Bude tady velký bezpečnostní maržin. Někdy tyto eh, limity ty mohou být 100%, eh, než vezmeme tyto věci v potaz. Ale když někdo tím myslí něco jiného, tak si myslím, že bychom měli být velice konkrétní a říkat konkrétně, co tím myslíme, když říkáme koktelový efekt. A tomu tak není v tomto stádiu. A v neposlední řadě myslím si, že Eh, mít tu správnou legislativu, to není jediná výzva. Implementovat ji, ale také postarat se o to, aby členské státy ji zohlednili. Toto je důležité. Protože eh, máme tady známou diskusi eh, o fenolu BP například. Víme, že EFSA má nové práhové hodnoty, ale zároveň členské státy si dělají, co chtějí. Francie třeba, která eh, zaváží národní legislativu, která jasně porušuje eh, tento, tyto eh, pravidla jednotného trhu, ale pak komise musí jasně říct, že se musí implementovat pravidla a tyto právě hodnoty, které s kterými přišla EFSA, protože pokud to neuděláme teď, tak to neudělá žádná nová legislativa na tomto poli. Pro vytvářenou harmonizaci, další standardy ale to je něco, co musíme do toho taky zapracovat. Ale už teď eh, v oblastech, kde máme právové hodnoty, eh, kde eh, komise opravdu nedodržuje to, že se to zajistí ve všech členských státech. Děkuji. Děkuji. Teď budeme muset zakončit tuto diskusi, proto dovolte, abych dal slovo komisi, aby mohla reagovat na ty připomínky, které zde zazněly od zpravodajky a e, stínových zpravodajů, také členů výboru. Máme ještě další bod na programu a proto bych velice rád pozval, e, teda požádal komisi, aby e, svou reakci zkrátila na tři až čtyři minuty. Máte slovo. Děkuji, děkuji. Eh, komise by chtěla poděkovat eh, jak za tu iniciativu, tak také za tu studii, která zde byla prezentována, která jistě přispěje eh, k, k doplnění toho celkového obrazu, který existuje. V současné době komise končí studii, která se zaměřuje na situaci, co se týče vnitrostátních opatření Um, u materiálu, kde neexistují harmonizovaná opatření na celoevropské úrovni, ale soustředí se také na uh, situaci týkající se harmonizovaných opatření a jak jsou implementována. <coughs> Až budeme mít uh, tyto informace k dispozici, a až je srovnáme tedy s těmi výsledky studie, která zde byla prezentována dnes, budeme mít uh, jasnější představu o tom, Eh, jak, jaké problémy existují, ty potom budeme analyzovat a rozhodneme se, jaké kroky, pokud nějaké vůbec, eh, je potřeba eh, provést v budoucnosti. Ehm, máme celou řadu žádostí ze strany odvětví, týkají se toho, co je potřeba udělat pro zachování jednotného trhu, přesto však tato legislativa musí být proporcionální a musí respektovat princip subsidiarity. Současná situace je velice složitá, odborně velice složitá, tak jak ukázala ostatně i vaše diskuse. A proto e, zcela určitě nemůžeme počítat s nějakými jasnými a přímočarými e, rozhodnutími. Například situace s plasty e, je příkladem. Harmonizace eh, všech, to, všech těchto materiálů eh, pochopitelně vyžaduje také zohlednění jejich vlastní aplikace v různých průmyslových odvětvích. A proto je důležité vyhodnocovat i to, jestli dané postupy je potřeba upravovat také na celoevropské úrovni. Alternativní řešení by mohla být dále také zkoumána, tak abychom zajistili bezpečnost a nezávadnost potravin a za dodržování mezinárodních principů dnes. Nebudu eh, reagovat na tu otázku endokrinních eh, disruptorů, alespoň ne v tomto okamžiku, ale jak jsem již řekla, komise v současné době se snaží nalézt to nejlepší řešení pro celý tento sektor Ehm, protože jsme si vědomi problémů, které sebou přináší. Děkuji. Děkuji. Teď bych rád dal e, slovo ještě paní zpravodajce, aby jednu minutu využila k tomu, aby reagovala na to. Chtěla bych poděkovat všem za vaše velice e, dobré připomínky. Eh, eh, myslím si, že všichni se shodujeme na tom, že potřebujeme mít větší harmonizaci a jsem velice ráda, že eh, se soustři- že všichni souhlasíme s tím, že je potřeba se dívat na všechny tyto věci, včetně tedy těch destruktorů. Čili já si myslím, že ta zpráva je dobrá, a velice se těším na další spolupráci. Děkuji vám, děkuji. Děkuji. Teď bych vás rád informoval opět o harmonogramu. Termín eh, pro předkládání poznacích návrhů je 2. června. 11. Eh, eh, a 12. července budeme hlasovat zde ve výboru Envy a plenární zasedání bude o tom hlasovat v říjnu letošního roku. Nevím ještě přesně, datum, kdy to bude. Teď bych vám chtěl ještě ještě jednou poděkovat za vaše příspěvky k této diskusi. Tím se dostává k poslednímu bodu dnešního programu, což je námitka týkající se pravidla 106, což je uvádění na geneticky modifikovaných karafiátů Dianthus cariophyllus. My máme skutečně velice málo času k dispozici. E, tlumočníci e, budou nám ještě k dispozici několik minut, takže prosím, berte to v úvahu ti, jestli budete hovořit. E, vzhledem k tomu, že ještě máme tlumočení, tak budu mluvit nizozemsky. To je už x námitka kterou zde řešíme s kolegy Baláš, Bojlan, Stas, Evy a Pětikajnen. Jedná se o geneticky modifikovanou kukuřici a také geneticky modifikovaný karafiát. Pokud jde o ty karafiáty, tak jen 11 členských států, které reprezentují 36 populace, byly pro dovoz. Podle agentury EFSA semena této rostliny jsou někdy v některých eh, kulturách eh, konzumovány. EFSA ovšem eh, neskoumala, jaké jsou dopady konzumace těchto semen, ať už se jedná o nezáměrné nebo náhodné použití. Já jsem našel spoustu receptů, kde se používají semena těchto květin. Někde se zde upozorňuje na používání geneticky modifikovaných organismů, jinde ne. EFSA také říká, že pil této rostliny se může šířit, může být vdechován a může představovat nebezpečí. Já si myslím, že tato námitka je oprávněná. Právě s ohledem na tato zjištění agentury EFSA. Pokud jde tedy o kukuřici, tak to je v podstatě podobná argumentace jako ta, která byla použita pro tu předcházející námitku. Jen ten kontext se trošičku změnil, protože stálý výbor pro rostliny nepřijal rozhodnutí o glyfozátu a tento druh kukuřice je rezistentní vůči eh, glyfozátu. Členské státy nejsou zatím schopny vyslovit se k prodloužení používání glyfozátu, takže s ohledem na to by bylo vhodné nedovážet eh, tuto kukuřici. Pan Balas. Děkuji, já si myslím, že v podstatě to zásadní už řekl kolega Bart Stas, takže k tomu už nemám co dodat. K tomu prvnímu bodu. Ten problém je pořád stejný. Jedná se především o šíření eh, pilu. Otázka tedy šíření toho pilu zneklidňuje i agenturu EFSA. To musíme mít na paměti. Druhý bod, eh, ta kukuřice. K tomu glyfozátu. Musím říci, že to je poněkud zvláštní situace. My jsme o něčem hlasovali tady v Evropském parlamentu. Probíhá také diskuse s komisí o tom, jak dlouho se ještě glyfozát bude prodávat. Ovšem cílem je, aby byl glyfozát postupně zakázán. Pokud dnes začneme dovážet tuto kukuřici, co budeme dělat eh, za pět, deset let? Budeme vytrhávat tu kukuřici, která je rezistentní vůči glyfozátu, když glyfozát už bude zakázán? To jsou věci, které jsou velmi znepokojivé, jinak ta argumentace už eh, byla přednesena u ostatních námitek, takže k tomu už opravdu nemám co dodat. Děkuji, paní Bojlan. Děkuji. Pane předsedo, chtěla jsem přivítat a zúraznit eh, eh, to, co eh, říkali ostatní. Tato usnesení nám ukazují rozsah obavu, obav, které existují napříč politickým spektrem. Došlo k selhání celého autorizačního procesu GMO potravin. Toto nové zamítnutí sebou celkem to dává šest a budeme tam hlasovat v tomto výboru a to 5. a 6. 5. a 6. zamítnutí, to znamená business as usual a kolegové už tady nastínili veškeré obavy, ale já si nemyslím, že komise tady nás, nám naslouchá v této fázi a že by se vážně snažila eh, se eh, v tomto angažovat. Eh, od, tedy už to trvá rok od okamžiku, než přišli s tímto návrhem zamítnutí. Já si myslím, že stále pokračují zablokovávat tato, tato autorizaci tam, kde máme kvalifikovanou většinu členských států a také podpora Evropského parlamentu tady je a proto by to mělo být demokratické eh, rozhodnutí. Eh, zamítnutí, o kterém tady dnes diskutujeme, eh, se vztahuje k kukuřici a toto jsou eh, eh, také glyfosát a eh, tabák, to jsou dále nám ukázali, jak nerovnoměrný je tento systém. Jde o ochranu rostlin a také geneticky modifikovaných organismů. A EFSA, posouzení EFSA, to je to, čemu musí věnovat pozornost komise a musí se pustit do práce. Občané sledují Evropskou unii, snaží se podívat na to, co se děje s pesticidy a na základě zveřejněných studií z průmyslu tak jak bylo už napsáno v evropské legislativě, je to velmi senzitivní informace. Je tady obrovský zájem veřejnosti o takovéto studie, aby byly zveřejněny a proto bych poprosila komisi, aby znovu zvážila svůj přístup týkající se GMO a také glyfosátu a celé, šlo ten celý vyhodovací postup. Děkuji a další paní Ejvy. Ano, děkuji, pane předsedo kromě těch eh, již eh, dobrých argumentů, které zde přednesli kolegové, bych se ráda zmínila o další otázce, která se týká toho, jak je demokratický tento proces povolování GMO. Dnes ten proces demokratický není a musíme se podívat na to, co se děje vedle technických výborů, když zde máme názor, který tedy není dodán technickým výborem, tak komise rozhoduje sama o sobě, autonomně. Změna nařízení 715 z roku 2007 se týká emisí vozidel. Tam se říká, že když technický výbor, technická komise nedospěje k závěru, tak komise nemůže povolit uvedení na trh vůbec ničeho. Takže to je strategie, které já bych tedy vyzvala, aby komise nebyla stop povolit GMO, pokud se nerozhodne technický výbor, aby to neohrožovalo evropské občany. Thank you. And now country... Děkuji. A teď eh, eh, příspěvek o těch dvou skupin, které nepodepsaly tuto námitku. Děkuji. Ehm, myslím si, že je potřeba si uvědomit, že toto eh, není procedurální otázka, respektive ten, ta procesní otázka, v té jde o to, jestli parlament má eh, kontrolovat ty věci, pokud komise neplní svoje, svoje právní úpravy které my jsme upravili, a nebo pokud komise v podstatě vůbec na e, to nereaguje. To jsou ty dvě kritéria. Jinými slovy, nejde tady o glyfosáty, tady jde o to, e, jestli komise se řídí pravidly. Jestli, pře, jestli je to za hranicemi mandátu komise, tady jsem slyšel jediný argument. Nikdo tady se nepokusil to dokázat. Za druhé, Eh, předložila komise dostatečné vědecké eh, důkazy? abych řekl, že ne. Máme EFSA, to je naše, náš vědecký orgán. EFSA, co se týče karafiatu, pojďme hovořit o tom eh, karafiatu. EFSA tady došla k závěru to 15. prosince 2015 došla k závěru, že distribuce tohoto karafiátu nebude mít žádné eh, negativní dopady na lidské zdraví. A v podstatě i 7. prosince eh, došli ke stejnému závěru týkající zase eh, kukuřice. Já tedy teď nebudu dál hovořit, protože nemáme moc času, ale při veškeré úctě k panu Stasovi Jestliže se podíváme do Google na další eh, takovéto příklady, jestliže chceme od nějakého orgánu, aby byl naším vědeckým poradcem, tak musíme přece se řídit jejich doporučením. EFSA má své vědce, dělá svoji vědu a teď se nám nelíbí ta jejich věda. Takže já si myslím, že to zkrátka není platné. Já Rozumím eh, tomu, eh, že mnozí kolegové jsou zkrátka proti geneticky modifikovaným organismům, protože nemají rádi a proto proti jim hlasují. Já jsem proti ním taky hlasoval z jiných důvodů, ale eh, my jsme vlastně zamítli moratorium na tyto geneticky modifikované organismy. A nemyslím, se chcete unavit a utahat touto diskusí. Ale je to skutečně špatný přístup k tomu, jak by se měla dělat legislativa. Děkuji. Tak teď pan Hajtema. Ano, děkuji. E, ano, i Fáde jsme k tomu měli diskusi a my jsme se na to pokusili podívat pragmaticky. E, zjistili jsme, že existují dva důvody pro všechny tyto námitky, které se tady stále objevují. Ta první eh, je vlastně jakási potřeba frustrovat celý ten eh, schvalovací proces. Ehm, jestli tedy by eh, měly jednotlivé státy mít větší možnost odmítat tyto geneticky modifikované organismy, některé státy jsou tak znechucené tím vším, že žádají moratorium. My s tím nesouhlasíme, jsme proti tomu. Ten druhý důvod je ten, o kterém se zde již hovořilo. Zkrátka, někteří lidé nechtějí GMO. E, I když e, e, se ukazuje na základě vědeckých výzkumů, že nejsou vůbec nebezpečné ani pro lidi, ani pro zvířata, stále od těchto lidí slyšíme jedno velké ne. A Eh, my jsme se rozhodli eh, si zařídit eh, tuto vědeckou organizaci EFSU, která tedy má vyhodnocovat to, co je podložené a to, co není podložené. A my tady vedeme politickou diskusi a přitom tady máme lidi, kteří na Google hledají výsledky jiných studií. Já si myslím, že musíme důvěřovat EFSA. EFSA má k tomu mandát. A co se týče těch glyfosátů, tady to je velice zajímavé, protože ono to v podstatě souvisí s těmi GM, ono to vůbec nesouvisí, anebo se to netýká glyfosátu, anebo těch plodin, které obsahují, protože já skutečně nevím, proč bychom eh, měli bránit použití glyfosátu, protože to je jeden z nejúčinnějších eh, prostředků eh, proti levelu a jestliže tedy, protože máme v tom případě pouze dvě, buď eh, teda se odstraníme eh, plevel a půjdeme cestou eh, použití škodlivějších věcí, a nebo budeme půdu zpracovávat tak, že povede to k větší půdní erozi Eh, a budeme používat více eh, dusitat, dusičných látek, takže já nevím, proč bychom to měli dělat. Děkuji. A nakonec bych ještě chtěl dát slovo komisi, pan Beruči, paní Beruči. Paní, děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji také všem poslancům. My jsme eh, si vyslechli všechny ty připomínky. Chtěla bych vás ještě jednou ujistit, že komise Eh, určitě eh, nepřesáhla eh, své, svůj mandát, své Jinými slovy, tady skutečně není důvod, proč bychom měli stahovat tento návrh, protože možnost přeskumu je, se týká právě té otázky, jestli vlastně jsme přesáhli svoje pravomoci